Good morning, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové. To the... E- Vítejte na výbor Ekon na toto veřejné slyšení. Za prvé chci přivítat paní komisařku Vestager a vás všechny. Děkuji, že jste dorazili. Jsem rád, že o toto veřejné slyšení je tak obrovský zájem. 160 zaregistrovaných účastníků z národních úřadu pro hospodářskou soutěž, z příslušných rezortů, z um, asociací evropských i z jednotlivých podniků, think tanků, konzultačních firm, takže velice uh, široký záběr, velice kvalifikovaní účastníci a jak víte, uh, Ehm, ehm, ehm, účelem tohoto slyšení je, jak dát větší kompetence těmto úřadům. Samozřejmě procesování práva, to je priorita Evropského parlamentu. Máme zde výroční zprávu Lange, která byla odsouhlasena v lednu 2016 a parlament dospěl k závěru, že stávající pravidla a sankce, eh, která lze, eh, která, která lze eh, ukládat, ukládat Eh, právnickým osobám je třeba ještě eh, doplnit o eh, sankce pro fyzické osoby, musí být dostatečně ostrašující a zde i parlament a komise budou pracovat právě na legislativních nástrojích v tomto smyslu. V této zprávě i parlament zdůraznil nezávislost těch národních úřadů, což je zcela zásadní. Ve, eh, I ve světle tohoto eh, slyšení jsme zadali dvě externí studie, které se právě týkají role a pravomocí těchto úřadů, eh, což máte k dispozici při vstupu do sálu. A také bych chtěl uvítat i autory této studie, která se týká právě těchto úřadů, jejich kompetencí a komise chce, aby e, úřady byly efektivnější při prosazování pravidel hospodářské soutěže a Tudíž e, to je něco, co parlament kvituje s velkým uspokojením a proto jsme se rozhodli, že uspořádáme toto veřejné slyšení, abychom prodiskutovali první výsledky připomínkového řízení, které zahájila komise na začátku roku. Národní úřady jsou klíčovým partnerem komise při prosazování evropských pravidel hospodářské soutěže. Jak víte, před rokem 2014 jsme měli centralizovaný model, který vedl eh, k určitým dysfunkcím ve smyslu toho, že Evropská komise tedy byla přehlcená a od roku 2004 máme částečnou decentralizaci, to znamená eh, větší eh, pravomoce eh, národních úřadů, které prosazují evropská pravidla a nyní v podstatě 85 rozhodnutí se přijímá na evropské úrovni. A i e, e, e, panovala zde, panovala zde taková obava, že by mohlo dojít k rozstříštěnosti rozhodovací praxe, proto byla vytvořena síť úřadu a mm, mm, tak, aby ta, a tato evropská síť působí velice efektivně při sjednocování praxe, ale jsou zde určité otazníky, zdály některé rozdíly mezi národními úřady a i e, e, procesními pravidly, zdali to neohrozí e, právě efektivní aplikaci evropských pravidel. Nezávislost těchto úřadů samozřejmě hodně se odvíjí od jejich personálního a materiálního zajištění, i jejich struktury se liší. Některé úřady jsou zcela nezávislými úřady a aplikují pouze pravidla hospodářské soutěže, kdežto jiné úřady jsou integrované úřady a řeší jinou agendu jako ochranu spotřebitele a tam se i liší míra nezávislosti těchto úřadů, ale hm, zhruba řečeno, nemají všech, tyto úřady nemají dostatečné pravomoce, aby mohly opatřovat důkazy a tudíž nemohou efekt, ukládat efektivní sankce podnikům, které porušují právo. A navíc zde existují i rozdíly hm, mezi těmi různými programy, eh, jak tedy eh, mm, odpouštět eh, různá porušení podnikům, což je dostatečně ty podniky nemotivuje, aby aplikovali pravidla a zde Tedy první panel se bude zabývat eh, právě eh, těmito úřady a efektivní aplikací evropského práva a eh, druhý panel se bude zabývat právě sankcemi. Než dám slovo paní komisařce Vestager, tak velice stručně chci vysvětlit, jakou formou budeme postupovat během schůze vzhledem k velkému počtu účastníků, tak pochopte, že asi nebudu schopen, nebudu moci Eh, dát slovo všem, ale pokusíme se zmaximalizovat eh, tuto možnost a proto mm, bych vás rád požádal, abyste se omezili maximálně na dvě minuty a samozřejmě budeme velice flexibilní v závislosti na vývoje, vývoji diskuzi a případně budeme, e, uspůsobíme tuto dobu. A na stolech máte e, formuláře, kde můžete se zapsat, pokud máte zájem si vzít slovo. A růžové, ne, žluté jsou pro první panel a růžové jsou pro druhý panel. Obecně platí, že se budeme snažit rozdělit řečnickou dobu podle Eh, takovéto formule, to znamená dva externí řečníci a jeden poslanec. Dále připomínám, že eh, naše schůze je tlumočena do 20 jazyků a je na webu vysílána online. A nej, teď dám slovo paní komisařce Vestager, která bude mít 10 minut, aby zahájila, aby vysvětlila i výsledky veřejných konzultací, tedy připomínkového řízení, a mm, které se právě týkají efektivní aplikace pravidel hospodářské soutěže ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se hodně, slyš, hodně těšila na toto slyšení. Děkuji za vás zájem, nejenom za to, a také děkuji za vaši angažovanost eh, jak při zjišťování faktů, tak i eh, při eh, participaci na studiích. Víte, že komise a parlament zde jsou v souladu a zdůrazňují důležitost tohoto tématu. Důvody jsou jasné. Komise musí spolupracovat s úřady pro hospodářskou soutěž, protože tady musí vytvořit silnou koalici pro prosazování práva. Národní úřady přijímají celou řadu rozhodnutí a jejich počet je daleko větší než e, počet rozhodnutí, která přijímá komise. A pokud jde o další kroky, zde je třeba vůbec, abychom zajistili, že občané mohou mít důvěru v tyto úřady, že tyto úřady budou dohlížet nad trhem a že budou zajišťovat rovné podmínky a hospodářskou soutěž. Tak proto e, jsme konali připomínkové řízení a já myslím, že e, skončilo úspěšně. A na co jsme se ptali? Ptali jsme se na to, jak řekl pan předseda právě. Za prvé, jak řešit to, zdali eh, ty vnitrostátní úřady mají dostatečné záruky, aby vůbec mohly působit nezávisle. A zdali mají dostatečné personální materiální zajištění, zdali mají adekvátní nástroje pro eh, prošetřování, porušování pravidel, zdali jsou schopny ukládat sankce, které jsou zastrašující a zdali mají i ty Eh, eh, programy tedy eh, pro sankce, které budou fungovat efektivně po celé Evropě. A zde jde třeba, aby zde existovala spravedlnost na trhu a stejná pravidla mezi všemi státy, poněvadž máme jednotný trh a poněvadž pracujeme teď na digitálním trhu, tak o to to bude důležitější nyní. My jsme požádali, eh, my jsme eh, položili celou řadu otázek a já chci poděkovat všem, kteří odpověděli na tyto otázky, protože samozřejmě nám to hodně pomohlo. Celkem jsme dostali 181 eh, odpovědí, většinou z mm, státních úřadů, i z podniků, od jednotlivců, od zástupců průmyslu, od konzultačních firm, advokátních kanceláří a asociací spotřebitelů. Takže jak vidíte, ten počet lidí, ten záběr byl velice široký těchto našich respondentů. A zde takový obecný přístup. Obecně řečeno, vidíme, že zde existuje široká schoda v tom, že Již nyní úřady efektivně aplikují pravidla, více než 50 souhlasí s tím, že eh, na úřady to dělají. A druhá základní otázka byla, zda lze udělat více. Já si myslím, že máme velice eh, silnou motivaci, poněvadž více než 75 buď souhlasí, nebo víceméně souhlasí s tím, že lze udělat více, že ty národní úřady mohou dělat více. Já myslím, že to je pro nás velice silnou motivací, pro to, abychom mohli zahájit diskuzi, co s tím udělat. A dále pár poznámek k tomu, jaká opatření mohou pomoci eh, těm národním úřadům, aby byly efektivnější. A první eh, otázka je zcela zásadní. Otázka zdali, ano či nikoliv, existují záruky proto, aby se prosazovala evropská pravidla v obecném zájmu spotřebitele trhu Evropské unie a ne, aby eh, zde eh, úřady jednaly na základě nějakých pokynů. To je zásadní otázka. Víme, že to je jedna z věcí, eh, kde často vzniká kolize mezi těmito nezávislými úřady a vládou, ministerství. A mm, a pokud takové spory nebo kolize neexistují, tak to by znamenalo, že ty úřady asi nejsou dostatečně striktní. Více než 75% souhlasí, či více víceméně souhlasí, že toto je důležité. A potom taková širší otázka zatím stojí. Jak funguje demokracie? Ano, většina podporuje nezávislost a tyto záruky nezávislosti našich národních úřadů. Druhá otázka, ta se týkala toho, zdali mají dostatečné zdroje, aby mohli plnit své úkoly. A mm, tady na to neodpovídali eh, úřady a 85% eh, má za to, že je třeba, aby měli dostatečné zdroje. A pokud jde o pravidla prosazování práva, více, nebo nástroje pro prosazování práva. Více než 85% si myslí, že je třeba mít efektivní nástroje, jak zjišťovat, prošetřovat, prověřovat případná porušení pravidel. Za páté. Otázka, zdali mají efektivní pravomoce, aby mohli ukládat sankce za porušení práva. 80% si myslí, že ano, že to je důležité. A v neposlední řadě taková obecná otázka, ta se týká tedy schovývalosti těchto úřadů či podnikům. Je třeba mít takovéto programy, aby ty firmy ze, ze své vůle tedy eh, se jaksi sanovaly a hm, takže také se domnívají, 85% eh, se domnívá, že to je třeba mít takové programy. A, to je pro nás tedy velice dobrým důvodem pokračovat v této naší práci dopad legislativních kroků i těch soft opatření, zde existuje, panuje velká podpora v tom, že by bylo velice dobré, abychom pro účely prosazování eh, práva měli právní jistotu. Tu potřebují podniky hlavně a je třeba i minimalizovat náklady pro podniky, aby eh, zde existovala skutečná spolupráce mezi národními úřady a evropskou sítí a je třeba <clears throat> i zajistit legitimitu rozhodnutí těchto národních úřadů. Také existuje velká podpora těchto koncepcí eh, eh, v tom smyslu, že to je důležité pro investiční klima a růst. Více než 85% se domnívá, že toto bude dobré pro eh, ekonomický růst a investiční prostředí. Samozřejmě. Další témata také zazněla z těchto konsultací. Některá se opakují, která již, dobře, již je dobře známe i z eh, čin, zavedené činnosti Úřadu pro hospodářskou činnost. A co si z toho odnášíme především? Je třeba nastolit správnou rovnováhu. Na jedné straně silné prosazování práva a na druhé straně je třeba i mít eh, silnější procesní záruky. To samozřejmě je teoreticky jasné, eh, proč eh, tyto důvody existují. To vyplývá i z otázek. A dále je, tře- je třeba, abychom měli lepší systematičnost, eh, lepší koherentnost této sítě, aby se koherentně aplikovala evropská práva. Toto je náš úkol do budoucna jak eh, tedy nastolit správnou rovnováhu eh, v těchto iniciativách. To znamená, jakou iniciativu zahájit, přijmout. 64 65% vlastně dává přednost tomu, aby se jednalo jak na úrovni evropské, tak na úrovni národní. 19% dává přednost pouze tomu, aby se jednalo z evropské úrovně a 8%, pouze 8% je proto, aby se přijímala pouze národní opatření. To je velice pozitivní signál, poněvadž se zde z toho dedukujeme, že zde existuje takové pochopení, eh, že Evropská unie dobře spolupracuje s národními úřady a odpovědi, které jsme dostali, nám ukazují, že zde panuje obecný názor a pochopení tohoto problému i přání, aby, eh, aby eh, evropská úroveň úzce spolupracovala koordinovaným způsobem s úrovněmi národními, národními úřady. Což, myslím si, pro nás je i eh, velice inspirativní. Dále, jedna z velkých výzev pro nás je eh, i eh, nastolit užší diskuzi s národními ministry, ministerstvy, tedy z rezorty pouze devět ministerstev reagovalo, většina z nich pozitivně, ale když se podíváme dopředu, tak nás čeká hodně práce v tom, abychom zapojovali, angažovali více i eh, členy rady, tedy zástupce exekutivy. Zhruba řečeno, mm, mm, tato veřejná konzultace, toto připomínkové řízení nám ukázalo, že tento směr, který jsme nastolili, je dobrý a že je co zlepšovat a mm, nám to ukázalo, že všichni k tomuto přistupují konstruktivně e, a určitě i dnešní slyšení tomuto konstruktivnímu přístupu přispěje a to je myslím si, že to, toto veřejné připomínkové řízení skončilo velice slibně. Děkuji. To je hezké slyšet, že to je slibné a konstruktivní. To je dobré východisko. Děkuji, Margaret. A nyní první panel. Yes, yes, exactly. So uh, I know uh, Commissioner Vestager Paní komisařka Vestager nás opustí a eh, takže mm, a eh, předám slovo Johannesi Leitenbergovi, který je generálním ředitelem DG Hospodářská soutěž Evropské komise, který nahradí. Předseda prvního panelu. Uh, Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, vítejte na prvním panelu dnešního dopoledne, který je věnovaný pravomocím a nezávislosti Národních úřadů pro hospodářskou soutěž při aplikaci pravidel hospodářské soutěže EU. Jak právě řekla komisařka Vestager, Tato veřejná konzultace potvrdila, že Národní úřady pro hospodářskou soutěž nemají vždy zaručenou nezávislost ani prostředky, aby mohly efektivně vymáhat pravidla hospodářské soutěže EU. A do určité míry tyto orgány nemají ani potřebné nástroje pro detekci a zastavení porušování pravidel ze strany firem. To nejsou jen otázky důležité pro jednotlivé úřady pro hospodářskou soutěž, ale jsou důležité také pro efektivní a spravedlivé vynucování pravidel EU touto sítí jako celkem. A teď se těšíme na vaše názory, na to zda považujete tyto věci za problém a jak, s nimi, jak se s nimi nejlépe vypořádat. Máme zde skvělý panel zástupců právní, spo, eh, právního společenství, organizací spotřebitelů OECD, národních orgánů pro hospodářskou soutěž a akademického světa. Přizvali jsme na tento panel také zástupce odboru, bohužel ten onemocněl a nemohl přijet. Takže my mu přejeme brzké uzdravení. Abych vám eh, představil panelisty. Tani Fernandez je eh, správní partnerkou Quatre Casas a jejich bruselské kanceláře EU Competition and Law Group. Má velké zkušenosti s hospodářskou soutěží a obchodním právem. Byla mimochodem místo předsedkyní American Bar Association pro hospodářskou soutěž a je také poradkyní NGO pro Evropskou komisi a zastupuje Mezinárodní orgán pro hospodářskou soutěž. A byla také místo předsedkyní antitrustové komise eh, International Bar Association. Pak je to Monique Goyens, generální ředitelka Bojk, zastupuje 41 nezávislých svazů spotřebitelů a 30, ve 31 zemích. Ve své eh, pozici jako generální ředitelka Bojk je paní Goyens momentálně spolupředsedkyní EU transatlantského spotřebitelského dialogu pro evropské a americké spotřebitelské svazy a zastupuje Bojk také na eh, poli mezinárodních spotřebitelských svazů. Profesor Frederik Ženy, profesor eh, ekonomie a spoluředitel Evropského centra pro eh, ekonomiku a právo v Paříži. Je to předseda Komise OECD pro hospodářskou soutěž a byl předsedou Fairtrade v ve Spojeném království. Také fungoval na francouzském kasačním soudu a byl to předseda eh, pracovní skupiny VTO o obchodě a hospodářské soutěži. Publikuje celou řadu článků o hospodářské soutěži a hospodářském rozvoji a byl poradcem celé řady rozvojových států v oblasti hospodářské soutěže a obchodu. Pan Sarunas Kezrauskas je předseda Litevské rady pro hospodářskou soutěž a profesorem na e, univerzitě ve Vilniusu. Dříve působil jako senior legal advisor ve Velké Británii a jako právník ve Vilniusu. A pak profesor Giorgio Monti, e, profesor práva pro hospodářskou soutěž ve Florenci European University Institute – Šéfuje také školicímu programu pro hospodářskou soutěž pro soudce a je spoluzakladatelem Římského antitrustového fora, což je diskusní skupina pro eh, italské antitrustové organizace a je také nevládním poradcem pro Mezinárodní síť pro hospodářskou soutěž a je také autorem celé řady publikací ke všem aspektům práva pro hospodářskou soutěž a související politiky. Já vás teď všechny poprosím, abyste eh, si vzali slovo. Máte z každý šest minut. Začne paní Fernandez. Děkuji. Dámy a pánové, biznis si váží právní jistoty. Eh, právní nejistota biznis poškozuje, poškozuje jeho zákazníky a celou ekonomiku. V Unii, jako je ta naše, Firmy fungující ve dvou nebo více členských státech musí vědět, že obchodní iniciativy, ať jsou kolektivní nebo jednostrané, budou hodnoceny stejným způsobem v celé Evropě. Bohužel to tak dnes není. Podle SFEU článek 101 a 102 by to tak mělo být, ovšem bohužel um, ne všechny orgány pro hospodářskou soutěž v členských státech tato pravidla vynucují a objevují se také rozdíly v podstatě a rozsahu sankcí, které se aplikují. Stejný právní rámec není k dispozici všude v Evropě, což vytváří překážku k naplnění jednotného trhu. Aplikace principu efektivity a ekvivalentnosti ze strany členských států přispívá k harmonizaci vynucování práva v EU ale podle mě tu situaci lze i nadále zlepšit. Já jsem přesvědčená, že harmonizovaná legislativa, která bude mít za cíl snižovat disparitu, nejen eh, zredukuje právní nejistotu a podpoří růst, ale také zvýší efektivitu antitrustových vyšetřování. Souhlasím, že je důležité dále posilovat nezávislost orgánů pro hospodářskou soutěž a že musí dostat dost prostředků, aby mohli svou funkci vykonávat dobře a efektivně. V kontextu příslušné revize nařízení 1 2003 by všechny členské státy měly zajistit nezávislost svých orgánů pro hospodářskou soutěž a poskytnout jim dost prostředků pro výkon, eh, výkon služby tím, že by se definovala minimální sada funkcí, které tyto orgány budou moci podnikat podle článků 101 a 102 SFEU, což je funkční závazek přijatý všemi členskými státy. Tato nová legislativa by eh, přispěla k redukování disparity, zajistila by nezávislost těchto orgánů a jejich efektivitu. Tato minimální sada funkcí, kterou by všechny orgány pro hospodářskou soutěž vykonávaly, tedy ten společný jmenovatel, který potřebujeme, by byla asi takováto. Co se zaprvé týká vynucování práva v jednotlivých případech, já si myslím, že Unie musí harmonizovat ty podstatné věci, protože, eh, ačkoliv vás to třeba překvapí, členské státy se zatím neschodnou na to, kdo může článek 101 nebo 102 SFEU porušovat. A eh, to je přesně ten rozsah té odpovědnosti, který není harmonizován. Nebo například obchodní svazy mohou být postiženy za porušování e, pravidel hospodářské soutěže v některých členských státech, ale ne ve všech. A stejně tak je potřeba harmonizovat procedury. Momentálně dochází k výrazným disparitám například ve vyšetřovacích pravomocích. E, například pro e, digitální vyhledávače nebo něco takového. Metodika, která se používá pro výpočet sankcí, se také liší pro jednotlivé členské státy. Což znamená, že stejné chování může být v jednom členském státě velice těžce pokutováno a v jiném nebude pokutováno vůbec. Za další, všechny orgány pro hospodářskou soutěž v Unii musí být vysoce nezávislé na politickém vlivu. Musí mít schopnost fungovat také jako prosazovatele hospodářské soutěže a musí být proaktivní, aby zajišťovali vznik vládních politik, které minimalizují ne, nepotřebné intervence do trhu. Všechny orgány pro hospodářskou soutěž by měly mít pravomoc eh, jít k soudu a rozporovat sporná opatření. A musí také pomáhat zajišťovat, že jakákoliv přijatá legislativa bude kompatibilní s pravidly EU pro hospodářskou soutěž. Síť pro hospodářskou soutěž EU je zásadní pro homogenitu eh, této, této, těchto opatření. Národní orgány pro hospodářskou soutěž musí zajistit, že jejich spolupráce v této evropské síti nebude de facto omezovat práva jednotlivců a firem. Aby se zajistilo, že všechny eh, orgány pro hospodářskou soutěž budou splňovat tento společný jmenovatel, je potřeba harmonizovat legislativu. Každý konkrétní stát by měl svému orgánu pro hospodářskou soutěž zajistit tolik prostředků, aby mohli při příslušné míře nezávislosti provádět své úkoly. Dovolte mi poznamenat v tomto ohledu, že všechny orgány pro hospodářskou soutěž by měly mít schopnost efektivně bojovat s kartely, což podle mého názoru eh, vyžaduje efektivní programy eh, pro takzvané leniency. K tomu se pak vrátí kolega, já to nebudu rozvádět. Eh, dnes národní legislativa určuje prostředky a nezávislost národních orgánů pro hospodářskou soutěž. Ačkoliv článek 35 nařízení 1 2003 vytváří závazek pro členské státy eh, jmenovat vlastní orgán pro hospodářskou soutěž na základě tohoto nařízení v rámci principu efektivity a ekvivalentnosti. Zkušenosti za posledních deset let ukazují, že tento závazek s nařízením 1 2003 nestačí pro dosažení konkrétního stupně harmonizace. Jinými slovy, nová legislativa by měla definovat společné funkce, které by měly všechny orgány pro hospodářskou soutěž vykonávat a měla by vyžadovat od členských států, aby tyto byly v situaci, kdy budou moci tyto orgány provádět své úkoly řádně bez politického vlivu. To jsou konkrétní a kontrolovatelnější závazky, než jaké existují dnes. Členské státy by rovněž měly poskytnout orgánům pro hospodářskou soutěž na národní úrovni prostředky na evaluaci vlastního, vlastní výkonnosti. To by umožnilo studovat dopad konkrétní intervence, například trestního stíhání nebo sledování různých iniciativ a tak dále. A jeden bod nakonec. Důležitost prospěchu spotřebitelů je jasným cílem e, práva hospodářské soutěže EU. V rámci eventuální reformy nařízení 1 2003 bychom měli zvážit začlenění jasného odkazu na prospěch spotřebitelů, tedy consumer welfare, jako hlavní cíl politiky pro hospodářskou soutěž. To by pomohlo zajistit, že prosazování hospodářské soutěže nebude sloužit politickým cílům anebo průmyslovým politikám a bude hlavně usnadňovat harmonizaci vynucování práva napříč Unii. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Jako další promluví paní Gojens. A já bych jenom připomněl, prosím, dodržte ten šestiminutový limit. Ano, protože... Eh, už to je nad rámec těch pěti minut, které jsme dohodli původně, takže těch šest minut dostáváte, protože nemohl přijet ten kolega z odboru. Paní Gojens, ano, já se pokusím. E, dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, že jste přizvali náš s vás na dnešní slyšení. Ráda bych se s vámi podělila o Eh, svých poznámkách eh, o hospodářské soutěži a jejím vynucování. Samozřejmě souhlasím s paní Fernandez, že eh, ve finále to jsou spotřebitelé, kteří trpí. Z hlediska spotřebitelů jsou konkurenceschopné trhy klíčové a jakákoliv interference vede jaksi k neprospěchu spotřebitelů. Jinými slovy, spotřebitelé v Evropě očekávají a zaslouží si ambiciozní politiku pro hospodářskou soutěž, která zabrání anebo zcela zastaví jakákoliv porušování a pokud k nějakému porušení dojde, objeví se kompenzace poškozených spotřebitelů. Samozřejmě to není předmětem dnešního slyšení, ale ráda bych vám připomněla, že i toto je důležitý aspekt spotřebitelské politiky, který se občas přehlíží. Podíváte-li se na realitu, eh, tak vidíte, že vynucování politiky pro hospodářskou soutěž není dostatečně efektivní a stále hodně porušování vede k, nevýho- k znevýhodnění spotřebitelů. Procedury jsou velice pomalé, což dále znevýhodňuje spotřebitele, protože velice dlouho trvá, než se nějaký problém vůbec identifikuje, natož než se vyřeší. Nedostává se prostředků, což je vidět v celé Evropě, někde je to patrnější, někde méně. A jakékoliv prostředky jsou rozptýlené. Podíváte-li se na dohled nad trhem z hlediska spotřebitele, vidíte, že zde je hodně přesahů mezi jednotlivými orgány, které mají na starosti řízení chování trhů. Jako e, zástupci spotřebitelů pracujeme s orgány pro spotřebitele, energickými regulátory, regulátory telekomunikací, regulátory soukromí, a tak dále. A někde vidíme regulační mezery, někde vidíme naopak překrývající se oblasti a většinou vidíme, že tyto orgány v podstatě fungují izolovaně a vůbec se nesnaží koordinovat své omezené prostředky. No a pak pokud dojde k nějakému celoevropsko-unijnímu porušení práva, tak neexistuje jednotný způsob nakládání s tímto, protože občas něco, co se považuje za porušení práva v jedné zemi, tak se nepovažuje za porušení práva jinde, nebo se to nepovažuje za prioritní porušení práva. Tak, eh, jak to můžeme zlepšit? A eh, já prosím, ačkoliv právnička, nebudu mluvit právnicky, chtěla jsem vám pouze nabídnout několik pragmatických řešení. A jeden Zcela evidentní nástroj, který se ale dostatečně nevyužívá už celou řadu let, je fakt, že spolupráce může pomoct podpořit životaschopnější schopnější ehm, politiku hospodářské soutěže. My si myslíme, že z hlediska spotřebitelů je zde hodně, o čem se můžeme poučit z hlediska spolupráce orgánů pro hospodářskou soutěž s jinými orgány, například energetickými regulátory, regulátory telekomunikací a tak dále. V některých zemích toto probíhá, ale není to pravidlem. A my si myslíme, že toto by bylo něco nejen dobrého, ale bude to něco stále nutnějšího, protože trhy se dále vyvíjejí a business modely se jaksi stávají vágnějšími, respektive nejsou mezi nimi jasné hranice. To znamená, máte-li velkou dominantní technologickou firmu, třeba energetickou, tak musíte znát oblast energetiky nebo třeba farmacie pakliže chcete uplatňovat eh, právo hospodářské soutěže vůči těmto firmám. Takže my si myslíme, že ty nové obchodní modely si vyžadují daleko integrovanější eh, vynucování politik. A kromě toho zde je další nevyužívaný nástroj, který se týká spotřebitelských svazů. Spotřebitelské svazy mají hodně know-how o tom, co se na trhu děje, eh, znají všechny stížnosti spotřebitelů, identifikovali problémy a mají zkušenosti s tím, jak lze to znevýhodnění spotřebitele definovat. A mají obrovské možnosti dosahu mezi spotřebiteli a často jsou daleko důvěryhodnější ve veřejném mínění než veřejné orgány, což znamená, že využití těchto svazů spotřebitelů může být velice důležité tak, abychom opět združili prostředky a snažili se z těch omezených prostředků vít co nejlépe. A to má své výsledky například ve Velké Británii, Itálii nebo Nizozemsku a je to podle mě něco, co by stálo za to vyzkoušet. Takže, eh, co my tady z spotřebitelské perspektivy vidíme, že je zde jakási neochota na straně jak spotřebitelských svazů, tak orgánů pro hospodářskou soutěž spolupracovat. Jedna z věcí, kterou bych vám ráda sdělila, je, Zkrátka, zkuste to. Zkuste společně vytvářet důvěru. Začněte neformálně, začněte z malička a uvidíte, že spolupráce možná je a že zlepšení, vynucování práva pro hospodářskou soutěž oproti stávajícímu stavu možné je. Tím skutečně Eh, můžete začít například, že budete mít každoroční společnou schůzku a eh, skoordinujete si priority. Bude stačit, že třeba spotřebitelské svazy budou vědět, jaká je priorita národní politiky pro hospodářskou soutěž, protože pak na tuto prioritu může, eh, mohou orientovat své prostředky, mohou v té oblasti sbírat stížnosti spotřebitelů a mohou posílit práci orgánu pro hospodářskou soutěž. Samozřejmě my si myslíme, že i koordinace na úrovni EU je klíčová protože k přeshraničnímu porušování práva bude docházet častěji a častěji a je velice důležité, aby orgány pro hospodářskou soutěž po celé Evropě spolupracovaly. Samozřejmě my víme, že veřejná konzultace neprobíhá pouze v této oblasti, probíhá také revize eh, sítě pro ochranu spotřebitelů a bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo eh, i do té oblasti integrovat lepší spolupráci mezi orgány pro hospodářskou soutěž a svazy spotřebitelů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Jako další promluví profesor Žený. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl soustředit na tři věci, které mají eh, vztah k efektivitě eh, těchto orgánů. Finanční zdroje, efektivita a celková aktivita těchto orgánů. Rozsáhlá diskuse, která probíhala v rámci OECD a ty názory, které prezentuji, jsou mé vlastní, nejsou to nutně názory OECD. Než se k tomu dostanu, chtěl bych zmínit eh, tři metodické otázky, které si zaslouží pozornost. Jednou z nich je, eh, co máme na mysli efektivitou orgánů hospodářské soutěže. Může to mít několik eh, rozměrů, rychlost, přesnost, předvídatelnost, celkové náklady a ty mohou vést eh, k eh, určitým protifaktorům, které nemohou, ne, nemusí být dosažitelné současně. Další metodická otázka je, co máme na mysli efektivitou. Chceme mít systém pra, eh, práva hospodářské soutěže, nebo chceme mít efektivnější instituce. A zase, když jsou tu faktory, pokud eh, se podíváme na proces komitologie, tak dochází ke snížení ceny a může to mít také dopad na vynucování práva hospodářské soutěže. Musíme mít na paměti právě tu protiváhu. A tato koncepce také odráží nezbytné podmínky a minulost v jednotlivých zemích. Neexistuje jednotný model a uvedu příklad, například v Evropské unii máme země velmi rozdílné velikosti a nemají všude aplikováno stejné řešení. Pokud jde o nezávislost, tady budu velmi stručný, myslím, že existují dvě dimenze dva rozměry nezávislosti, o kterém uvažujeme. Jeden, který byl již zmíněn, tedy veřejná zpráva či stát není v situaci, kdy dává pokyny nebo trestá či odměňuje orgán hospodářské soutěže. Z tohoto hlediska existují země jako Portugalsko, které opustili formu ministerského řízení, které existovalo, ale jinde existuje možnost politického vedení. A druhá dimenze. Chceme zajistit, že členové orgánu nebudou motivováni, aby spontánně či méně spontánně budou plnit eh, potřeby eh, podnikatelských kruhů, eh, případně administrativy. A existují také pravidla pro střed zájmu, která, která se týkají členů orgánu, ale také tedy ukončení, po ukončení mandátu, tedy když člen orgánu ukončí svou činnost. A tato pravidla jsou eh, podrobně rozpracována a člen orgánu hospodářské soutěže může očekávat jinou funkci a to může také poškodit eh, výkon eh, funkce. Německo nemá tento problém, protože tam už není žádný vlastně další profesní život pro tyto členy, ale to možná není optimální řešení pro všechny země. A i to je otázka, kterou musíme mít na paměti. Pokud se podívám na funkce orgánu eh, hospodářské soutěže, mají mít jednu funkci nebo mají mít několik funkcí. Viděli jsme eh, pohyby v obou směrech. V některých v řadě zemí je to spojeno s ochranou spotřebitelů a vynucování práva hospodářské soutěže. Má to výhody i nevýhody, takže nechci zde předkládat jednotné řešení. A ty výhody se točí okolo skutečnosti, že možná relevantnější pro orgány hospodářské soutěže, aby měli tedy vlastně postoj jak k otázce poptávky, tak nabídky na trhu. A pokud máte více funkcí, tak máte širší škálu nástrojů a pokud eh, uvažujeme o hospodářské soutěži v finančním sektoru, a tam je zřejmé, že mohou nastat problémy hospodářské soutěže, které vůbec nesouvisí s porušováním eh, práv hospodářské soutěže, ale jsou to spíše problémy spotřebitelského rázu. Má to i některé tedy zápory a mezi nimi eh, riziko, že jedna politika naruší druhou a dojde také, no, může dojít k příliš velké složitosti ustanovení priorit a právo hospodářské soutěže vlastně ne, nebude mít dostatek eh, zdrojů a i když nemyslím, že zkušenosti mimo Evropskou unii eh, toto podporují, pokud je o regulaci, tak ta, tam to je podobné, i když eh, zde vlastně bychom se tolik nepřimlouvali za integraci jednotlivých funkcí. Skončím eh, zdroji. Pokud jde o zdroje, tak čtyři otázky si zaslouží pozornost. Úroveň financování eh, orgánů hospodářské soutěže a tady zase jedno řešení není platné pro všechny případy. Existují tedy rozdíly a ty nesouvisí pouze s velikostí. Je to také otázka nezávislosti eh, alokace zdrojů pro činnost, případně postavení a případy, které jsou tedy eh, voleny jednotlivými orgány. A někdy by Někde, někde prostě orgán hospodářské soutěže nemůže dostat určité případy a samofinancování, například poplatky za fůze, to je jedna forma, která existuje v některých zemích, například v Itálii a v Portugalsku, a to zajišťuje finanční stabilitu instituce. A konečně otázka rozpočtové nezávislosti orgánů hospodářské soutěže tedy orgán může využívat své zdroje tak, jak uzná za vhodné, bez vnějšího vlivu. Tím skončím a chci říct jednu věc. Alokace rozpočtových zdrojů parlamentem, orgánům hospodářské soutěže, je nechrání před politickým tlakem. Takže měli bychom být tvůrčí, když jde o financování orgánů hospodářské soutěže. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pan Keserauskas. Děkuji. Děkuji za pozvání a za možnost eh, před, eh, pracoval jsem pro dva orgány. Jeden z nich byl eh, velký a dobře financovaný, druhý menší a poměrně chudý. Ale mohu se tedy k tomu takto vyjádřit. Když právo hospodářské soutěže je efektivně vynucováno, je dobré pro podnikatele, spotřebitele, celou ekonomiku. A tudíž efektivní vynucování je pozitivní pro volené orgány, jako jsou poslanci tohoto parlamentu a také pro samotné orgány hospodářské soutěže. A je stále obtížnější být neefektivní, když mladé, mladá, derga, mladá generace vstupuje do těchto orgánů, protože v ne, neudržíte v, v úřadu, pokud nebudete mít vliv a mladí lidé chtějí mít vliv. Já tedy vás seznámím s, s Eh, seznámím s tím, jak efektivní práce závisí s financováním a nezávislostí a do jaké míry můžeme obojí eh, zlepšit. Začnu nezávislostí. Nezávislost, tím mám na mysli, nemám na mysli, že orgány hospodářské soutěže existují ve vaku, ve vzduchoprázdnosti. A samozřejmě ne, hovoříme o nezávislosti činnosti v, pokud je o zahájení, vedení a rozhodnutí v případu. A tady je třeba, aby politici nevstupovali do jednotlivých případů, což jako malý úřad jsme zažili. A také to znamená odpovědnost z hlediska orgánů. A to se v diskusi nevyskytuje. Odpovědnost je možná pouze, pokud eh, jste nezávislí ve svém rozhodování. Nezávislost je životně důležitá pro rozhodování, protože pouze tak je možné rozhodovat o meritu věci a orgány hospodářské soutěže také vynucují a prosazují proti omezení hospodářské soutěže z hlediska veřejnosti. Pokud, když se podíváme na orgány hospodářské soutěže v Evropě, a pan Ženy to již zmínil, ne všechny se Narodili vlastně pod stejnou hvězdou. Některé jsou součástí ministerstva, některé se odpovídají přímo vládě, některé jsou zcela nezávislé. A to znamená, že právní postavení těchto orgánů se liší, ale to, co si skutečně teď přejeme, je mít takové orgány, aby, které by byly nezávislé. A já rozlišuji skutečnou nezávislost a pouze nezávislostí de jure protože my, nám jde o skutečnou nezávislost. E, skutečná nezávislost e, závisí na politické kultuře příslušné země. A e, tato politická kultura se liší v jednotlivých zemích. V mé zemi, na rozdíl od jiných, které jsem zažil, je běžné, aby politici komentovali jednotlivé případy a to je důvod, proč eh, takový úřad, jako je náš, potřebuje větší ochranu a právní záruky. A po, když nám jde o skutečnou nezávislost, znamená to, že nezávislost de jure na ní nezáleží. Samozřejmě záleží. Právní, nezávislost, právní záruky nezávislosti jsou referenčním bodem, ze které je možné vycházet. A v tomto směru jakékoliv opatření Evropské unie, které může a bude podniknuto, jak věřím, by mělo být co nejkonkrétnější, protože tak, aby taková opatření nemohla být obcházena jednotlivými politiky. A není přejdu k tématu financování, které je velmi citlivé. Je citlivé, protože orgány hospodářské soutěže vynucují zákony proti omezení hospodářské soutěže a to znamená také veřejné omezení hospodářské soutěže. A i když tedy existují záruky, právě nezávislosti je možné to vynocování narušit, pokud vláda či ministerstva podnikují odvetné kroky proti úřadům, které eh, se rozhodnou nesprávně podle jejich mínění. Některé orgány mají nezávislé rozpočty, jiné nikoli. A do diskuse bych navrhl, aby, abychom stanovili alespoň dva další soubory pravidel pro ochranu orgánů hospodářské soutěže. Pravidla, která eliminují nebo omezují možné odvetné kroky v oblasti rozpočtu proti orgánům hospodářské soutěže, například když vláda není spokojena eh, s kroky podniknutými proti státním podnikům. A druhá pravidla by umožnila eh, nezávislé využívání rozpočtových prostředků. Orgány hospodářské soutěže potřebují větší pružnost, pokud jde o rozhodování o výši platů a jiném čerpání prostředků. U řady orgánů to zatím není dostupné a má to za následek neefektivitu najímání neskušených, nedostatečně zkušených pracovníků. Takže závěrem. Efektivní vynucování hospodářské soutěže vynucuje zavedení co nejkonkrétnějších právních záruk. Ale nezávislost eh, musí být efektivní. Není to jenom záměr, musí to být trvalý proces. Za druhé, orgány musí být eh, předvídatelně a efektivně financovány, protože to má přímý dopad na vynucování práva. A konečně nezávislost a přiměřené financování musí být vzít ruku v ruce s jasnou odpovědností těchto orgánů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Než dám slovo profesoru Montimu jako poslednímu řečníku. Chci vám připomenout, že po vyjádření eh, členů panelu budete mít prostor všichni, abyste položili otázky, takže vyplňte kartičky pro registraci k projevu, abyste mohli vystoupit, až nadejde příslušná doba. A nyní profesor Monty. Děkuji, děkuji za pozvání na toto slušení, slyšení a možnost přispět. Tři poznámky dovolte. První, ta se týká dopadu eh, nařízení na činnost národních úřadů. Já si myslím, že to základní číslo od roku 2014 přijali 186 eh, rozhodnutí a komise pouze 128, tak v podstatě to eh, to je takovým podceněním činnosti národních úřadů. A když se podíváme blíže na činnost národních úřadů a jak prosazují pravidla před nařízením 1, tak zjistíme, že předtím, než nabylo účinnosti, tak národní úřady byly aktivní při prosazování vnitrostátních pravidel hospodářské soutěže. A co vyplývá ze studie o činnosti národních úřadů, je v počet kaus, které si vybírají národní úřady před a po roce 2014. To jsou v podstatě lokální kartely většinou a to tež platí i pro eh, Eh, dnes pro dnešek, to znamená zaměřují se na lokální kauzy. Potom aplikace evropského práva paralelně se národním právem v podstatě nemá žádný efekt na naši analýzu ani na sankce ukládané úřady. Za třetí, na, ve většině států zjistíte, že polovina nebo více, většina rozhodnutí eh, eh, se, roz, se přijímají pouze podle vnitrostátního práva a většinou se tam evropské právo neaplikuje. Když se podíváme i na činnost národních úřadů, co to znamená pro legislativní iniciativy? Za prvé je třeba nezapomínat na to, že národní úřady pomáhají tomu, aby evropské trhy se staly více konkurenceschopní ještě před modernizací. Eh, aktivita je tedy podceňována, pokud eh, se podíváme na to, jak prosazují evropské právo, protože tím, že eh, prosazují vnitrostátní právo, tak vlastně tím přispívají k evropskému trhu. Za druhé, nová směrnice uděluje nové pravomoce národním úřadům při aplikaci evropského práva. To vytvoří další asymetrii, to znamená, ty pravomoci a procedury se budou lišit, mm, pokud jde o aplikaci národního práva a evropského práva. To znamená, že některé úřady eh, v podstatě eh, aplikují pouze národní právo a nějaké evropské směrnice nebudou mít žádný dopad na jejich činnost. Takže diskuze je, co požadovat od národních eh, úřadů, jak tedy aplikovat evropské právo. Další věc, která vyplývá ze studie je, že téměř všechny národní úřady, až na jeden, mají pravomoci ukládat sankce mm, mm, z titulu eh, protizákonného eh, jednání podniků přes hranice, tedy přes hraniční kartely, které mohou prověřovat, prošetřovat, například Flower Cartel, který eh, prověřoval, prověřovali čtyři úřady a v podstatě každý úřad přišel ke stejným faktům a uvedl a uložil stejné sankce, což vedlo k k odvolání ze strany těch podniků a možná by bylo dobré v takovém případě designovat jeden úřad, který bude eh, kompetentní, proto aplikoval evropské právo, protože tady šlo o přezranční kauzy. A mm, zde eh, tedy eh, zde v podstatě ex, evropské právo je extrateritoriálně aplikováno národními úřady, ale bylo by dobré vždycky jmenovat jeden úřad. A druhá poznámka. Doposud jsme se diskutovali, jsme se zaměřovali na mm, pravomoc ukládat sankce, ale já mám na mysli další pravomoc, kterou by mohly mít tyto úřady, a to je e, přijímat rozhodnutí, že nedošlo k porušení. To znamená, když třeba zjistí, že někdo e, zneužil Eh, dominantní pozici, ale že to neomezovalo hospodářskou soutěž, eh, tak potom národní úřady ale nemohou přijmout pozitivní rozhodnutí a říci, nedošlo k porušení. A eh, zde Eh, by, eh, Evrop, by měla být dána pravomoc těmto úřadům, aby mohli takto přijímat to pozitivní rozhodnutí. Dále, jak nejlépe zoptimalizovat eh, spolupráci mezi národními úřady? Jak jste již slyšeli, síť úřadů posílila důvěru v národní úřady a je to důležitý komunikační kanál. Síť ale nemá dostatečnou zodpovědnost. A já chci se zaměřit na to, jak posílit koordinaci Příkladem je nedávné šetření, které prováděly tři úřady a týkalo se eh, platformy pro online booking. Tyto tři úřady se spojily, spolupracovaly, přijali eh, identická rozhodnutí, která byla akceptována ostatními eh, národními úřady. A tato epizoda spolupráce dobře ukazuje na dvě věci. Za prvé koordinace je optimálním řešením a e, tohoto typu tedy koordinace je optimální, anebo je to jenom odrazem omezených zdrojů, které mají národní úřady. A nebylo by lepší vždycky designovat pouze jeden úřad, který by takové přeshraniční kauzy prověřoval. A potom musí všechny národní úřady se vždycky dohodnout, jak tedy regulovat restriktivní praxe podniků. A e, protože zde Národní úřady často experimentují a e, řeší e, tyto problémy hospodářské soutěže inovativními způsoby a může to být velice inspirativní. A moje třetí uvaha: Jak tedy zreformovat stávající systém? Takže tím bychom se měli zabývat. Děkuji. Děkuji a já chci poděkovat e, všem našim pěti panelistům za velice eh, inspirující eh, náměty k diskuzi, a která teď bude následovat. A pan předseda oznámil, že eh, bychom měli zde mít vždycky takový mix, to znamená europoslance a další účastníky, kteří by si měli brát slovo, ale doposud tady máme drtivou většinu řečníků, od členů Evropského parlamentu. Tudíž začneme eh, členy Evropského parlamentu, ale já bych ještě jednou chtěl připomenout té účastníkům, že je možné vyplnit eh, mm, přihlášku a eh, přihlásit se takto do diskuze. První žádost o slovo má pan Luděk Niedermayer na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct si tři poznámky a jedna otázka. První se týká nezávislosti. Zde mm, máme dva způsoby nezávislosti. Institucionální a potom personální. Ty obě jsou velice důležité. První lze zajistit zákonem a druhá je těžší. Druhá snažíme se o dobrou rovnováhu mezi pravomocemi a zodpovědností národních úřadů, ale zároveň bychom neměli zapomínat na druhý úhel pohledu, to znamená názor firem, podniků a musíme mít předvídatelnost rozhodovací praxe a i takové lhuty, které zajistí, že budou rozhodnutí přijímána včas. A za třetí, všichni dobře eh, víme, jaká je důležitost eh, svobodné volby, hospodářské soutěže v ekonomice. Proto je dobré, že se snažíme o lepší pravidla. Zároveň my v Evropě mm, přijímáme řadu eh, pravidel, která zakazují hospodářskou soutěž, omezují jednotný, jedno, mm, jednotný trh a třeba je to v oblasti energetice, železnice, mm, dopravy osobní dopravy a podobně. A teď otázka. Když se podívám na zprávu z minulého roku, tak tam vidím tři oblasti, které jsou podle mě významné. Digitální ekonomika, energetika a potom státní pomoci a mm, tak zdanění. Třetí oblast, to je oblast, kde národní státy a jejich příslušné orgány eh, E, jsou v takovém vnitřním konfliktu, o kterém hovořila paní komisařka na začátku, protože, e, e, protože dotace v oblasti daní, to znamená spochybňovat politiku členských států v oblasti daní. Já si kladu otázku, zdáli bychom to mohli nějak napravit, aby národní úřady mohly být efektivní i v této oblasti. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. A další Pan Alfred Sant, opět dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já si kladu otázku, zdali eh, toto je správná debata eh, z politického pohledu. To lze interpretovat jako nějaká centralizace, jako kdyby nám šlo o centralizaci politiky hospodářské soutěže a harmonizace pravidel v celé Unii. Eh, nebude to náhodou politicky trochu citlivé vzhledem k politickým výsledkům, které vidíme po celé Evropě v otázkách týkajících se vztahu mezi národními státy, členskými státy tedy a centrální byrokracií v Bruselu e, práva e, členských států. A já se ptám, zdali toto je politicky správný okamžik teď mm, toto téma takto řešit. Kromě toho bychom měli diskutovat i v kontextu e, národních úřadů o mm, bruselské byrokracii. A jaká rovnováha by měla existovat? Za prvé, je zde takový pohled, že eh, způsob, jak eh, se eh, aplikuje politika hospodářské soutěže, je v podstatě, že soudce porota sedí v jedné místnosti a o tom bychom také měli diskutovat. A kromě toho, o tom se již hovořilo, vyjasnit pravidla, která se aplikují na státní pomoc. Nejenom ve smyslu, že budeme mít na všechny stejný způsob, stejný metr, ale také ve smyslu nového přístupu. Zde se otevírá nová fronta našeho boje, to jsou ty národní daňové politiky. To je všechno spojeno s tím, jak funguje bruselská byrokracie a jaký je vztah s národními úřady. A kromě toho, Eh, je třeba si stanovit nějaké takové podmínky, které by měli měly platit, jak by to mělo fungovat. A mm, tímto směrem by se měla uh, ubírat naše diskuze. Děkuji, pane poslanče. A další žádost o slovo pan Bernd Luke, EKR, dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám také otázku která se týká nezávislosti orgánů pro hospodářskou soutěž a já bych se konkrétně rád zaměřil na otázku rozpočtové nezávislosti a prostředků, které jsou k dispozici pro tyto orgány a na otázku, jaké možnosti kariérního postupu lidé v těchto úřadech mají, s jakými mohou počítat, když se rozhodují pro budoucí zaměstnání. Zajímá mě to zejména na pozadí toho, že samozřejmě stát jako udělitel rozpočtu je velice často obviněnou stranou v takovýchto procesech. Podíváme-li se například na Německo a na oblast obnovitelných energií, tak tam jsou obrovské, masivní eh, hospodářsko-soutěžní otázky, které se rozhodují i před komisí a jako vždy je jasné, že v tomto případě je to stát, případně jednotlivé politické strany, které udílejí rozpočet. Já bych se chtěl obrátit zejména na pana Ženýho, který ve svých závěrech hovoří o inovativních formách financování eh, orgánů pro hospodářskou soutěž. Rád bych vás poprosil, zda byste nám mohl říci, co považujete třeba za inovativní způsob financování já nevím, já bych si pod tím pojmem představil něco jako, že třeba podobně jako třeba při eh, trestně právních sporech může být určena hodnota toho sporu, takže třeba eh, orgán pro hospodářskou soutěž by mohl určit hodnotu daného sporu ve své oblasti a podle určitých kritérií by pak mohl uplatňovat nárok na konkrétní jaksi eh, zafinancování ze státních peněz. Jinými slovy, že by to bylo takové takové řekněme stotožnění eh, těch finančních prostředků na úrovni státu a politiky hospodářské soutěže, jakou praktikuje. Děkuji. Jako další je Sven Giegold na řadě ze Zelených. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Mám jednu otázku týkající se nezávislosti. Na evropské úrovni je alespoň jeden problém eh, s nezávislostí politiky pro hospodářskou soutěž. Co se týká možnosti přechodu z veřejných služeb na služby soukromé. Eh, statut evropských úředníků umožňuje tento přechod, ale samozřejmě nemůžete pracovat na stejném případě v komisi a v soukromé sféře, ale můžete pracovat na případech velice podobných. A Dokonce zatímco pracujete v soukromém sektoru, i když eh, působíte v oblasti hospodářského práva, můžete mít i nadále po mnoho let smlouvu v komisi. A takové případy se objevují. A zcela zřejmou možností je střed zájmu v takovém případě. Můžete nám vysvětlit, jak eh, se toto řeší v jednotlivých národních jurisdikcích? Zda někde mají nějaké lepší řešení proti tomu, čemu se, říkají, eh, čemu se říká otočné dveře. Jaká doporučení v této oblasti máte? Děkuji. Děkuji. A po těchto prvních intervencích od europoslanců zde máme dvě žádosti o slovo od eh, ostatních účastníků. Za prvé Dan Blunk ze Švédska, ze švédského orgánu pro hospodářskou soutěž. Máte dvě minuty. A zapněte si mikrofon. Thank you. Now you hear me. So, first point to congratulate. Tak děkuji. Eh, chtěl bych poděkovat výboru Ekon a komisi za uspořádání této důležité debaty. Myslím, že články 101 a 102 SFEU jsou velice důležité pro trvalé utváření Evropy, které bude prospěšné svým občanům v celé řadě ohledů. Zvýší se konkurence, schopnost, inovace a obecně prosperita. Já mám osobní zkušenosti s prací v DG Competition. Byl jsem šest let šéf švédského orgánu pro hospodářskou soutěž a jsem členem eh, sítě orgánu pro hospodářskou soutěž EU. Z těch otázek, o kterých dnes mluvíme, co se týká těch skutečných pravomocí vyšetřovat prostředků, jak to provádět bezpečně a řádně. A co se týká nezávislosti na různých vlivech, které se objevují, eh, tak s přihlednutím k tomu všemu se jen velice těžko objasňují ty, eh, ty diskrepance mezi jednotlivými národními systémy a zkrátka před občany EU je to takřka neobhajitelné proč někteří z nich by měli mít plně implementované principy hospodářské soutěže v legislativě a jiní ne. Takže toto rozhodnutí přichází včas. Jsme na začátku velice zajímavé a důležité cesty. Komise a Evropský parlament mají, myslím, unikátní příležitost v příštích letech zajistit, že všichni občané EU budou moci požívat těchto velice důležitých principů a vytvářet lepší Evropu. Thank you. The next intervention from... Děkuji vám. Jako další pan Jose Rivas, máte dvě minuty. And please again use the microphone. A opět zapněte si laskavě mikrofon, to je to tlačítko vpravo od mikrofonu, ano? To my microphone, yes. Thank you very much. A vedle mikrofonu, výborně, děkuji vám, pane předsedo. Já bych se rád zeptal na něco, co se týká toho, co říkal pan profesor Žený. Když položil otázku, co vlastně hledáme. Zda chceme eh, efektivnější systém pro hospodářskou soutěž anebo efektivnější orgány pro hospodářskou soutěž. Já jako právník eh, bych radši viděl ten efektivnější systém jako celek. A tím pádem má otázka se týká procedura. Několik panelistů mluvilo o velkých rozdílech mezi procedurami a zárukami ze strany členských států. A tím pádem se nabízí otázka, zda Procedurální práva těch firm, které jsou zasaženy hospodářskou soutěží, jsou dostatečně zajišťována napříč EU. Nedávno jsem se například dozvěděl, jenom abych to doložil příkladem, že v jednom členském státě, ono je to úplně jedno v kterém, až do podzima loňského roku neměli v rámci procedur sdělení námitek. To znamená, těm firmám nikdo neřekl, z čeho jsou vlastně obvinovány. A jen tak mimochodem, tento národní postup byl pak změněn eh, administrativními postupy a předseda, prezident eh, daného orgánu v daném členském státě eh, pak byl odejít. Nevím, jestli v tom státě od té doby takovou tu formální kategorii, tedy sdělení obvinění, zavedli nebo ne. Komise to mezi tím řeší přijímutím oznámení o osvědčených postupech, to znamená informování o právech stran, eh, řeší se žádosti o informace, sdělení obvinění a tak dále a tak podobně. Má otázka je velice jednoduchá. Neměly by národní orgány pro hospodářskou soutěž ne, eh, neměli podepsat nějaké memorandum o tom, že zajistí něco podobného na národní úrovni? Děkuji. Po těchto dvou příspěvcích eh, z pléna se vracíme k europoslancům. Jako další má slovo pan Flanagan z frakce GUE. Máte dvě minuty. Eh, děkuji vám za možnost zde vystoupit. Eh, byly to velice zajímavé prezentace. Všichni řečníci mluvili o nutnosti zajistit prostředky. Konkrétně pan Ženy zmínil, že nemůžeme mít jedno univerzální řešení já si tak říkám, pro zemi, jako je Irská republika, odkud jsem já, kde máme 4,65 eh, milionů eh, obyvatel, mohli byste mi, milí panelisté, říci, eh, zda věříte tomu, že dva policisté jsou dost pro celou zemi na toto téma? Já vím, že neexistuje univerzální řešení, ale myslíte, že to může vůbec stačit, protože my si děláme vážné obavy u nás doma Zda a jak je eh, právo hospodářské soutěže vynucováno? Už v roce 2005 eh, stávající komisař pro zemědělství Phil Hogan vyjádřil své obavy o právo pro hospodářskou soutěž v Irsku, konkrétně v irském parlamentu. Jeho projev byl 5. listopadu 2005. Prosím, přečtěte si ten projev, nebo aspoň eh, si promluvte s panem Hoganem na toto téma, protože ta situace se vůbec nezměnila. Odhaduje se, že nedostatek vynucování stojí irské hospodářství 4 miliardy Každý rok to znamená 2,5 tisíce, téměř 2,5 tisíce euro na každou domácnost každý rok. Takže já se vás chci zeptat, myslíte si, že dva policisté jsou dost na vynucování hospodářského práva pro 4,5 milionu obyvatel? A co se týká e, toho vynucování v Irsku, jsou občanskoprávní spory v oblasti hospodářského práva nemožné. To znamená, lidé, kteří byli ovlivněni kartelovým právem, se toto snaží už 20 let změnit. A jeden takovýto člověk se snaží 20 let ten případ dostat k soudu, ovšem vzhledem k důkaznímu břevenu, břemenu protože to musí probíhat trestním právem, tak e, je to zkrátka nemožné. A to také má vliv na irské hospodářství. Pokud vím, v jiných členských státech EU jsou, ty, ty, e, jsou občanskoprávní spory v této oblasti možné. A zajímalo by mě, zda by někdo z panelistů mohl okomentovat ten fakt, že v Irsku to možné není. Je to udržitelné? Může to pokračovat? Děkuji vám. Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali všechny žádosti o slovo dosud podané. Rád bych si ověřil, zda někdo další chce vystoupit. Ano, pan Šváb z EPP, máte dvě minuty. Děkuji, pane generální řediteli, já budu stručnější. Rád bych zmínil dvě eh, věci, které už zde byly vlastně vysvětleny. Nejprve k tomu, co říkal pan Žený o výhodách větší spolupráce mezi e, orgány pro hospodářskou soutěž a institucemi na ochranu spotřebitelů. U nás v Německu, alespoň tady docházím k závěru, že e, většina pozornosti se soustředí na otázky hospodářské soutěže a tím pádem čas od času se nikdo nezajímá o otázky spotřebitelské. A e, já si myslím, že třeba lepší je polský model, kde se ty dvě věci nezdruží úplně, že to může být i v zájmu celé společnosti. Tedy, že hospodářská soutěž jako obecný princip je důležitější. Musíme zohlednit také to, co říkal pan Luke. V některých sektorech je to také důležité. A druhá otázka, opět velmi stručná. Samozřejmě tady nemůžeme mluvit o společných pravidlech o orgány pro hospodářskou soutěž a jejich centralizaci, ale potřebujeme rovnost na trhu. Rovně, eh, stále zde jsou rozdíly a musíme je řešit. Nicméně se chci zeptat, zda stačí řešit eh, tyto otázky pro těch 28 národních orgánů pro hospodářskou soutěž, anebo zda to, co tady se snažíme zavést, by se mělo týkat i té 20, eh, toho 29. orgánu, tedy Evropské komise. Děkuji. Děkuji vám. Jsou nějaké další žádosti o slovo, než se vrátíme k panelistům, aby mohli reagovat na komentáře a otázky? Eh, ještě jedna otázka uprostřed vzadu v sále. Prosím, představte se nám, máte dvě minuty. Děkuji, já jsem Pierre Lorbre z Booking.com. Profesor Monty zmínil pozitivní příklad spolupráce eh, v případě online cestovních agentur. Eh, my tuto spolupráci vítáme, ale máme dva problémy. Jeden z nich pan Monty zmínil, tedy, že jeden členský stát se ubírá úplně jiným směrem, tedy orgán pro hospodářskou soutěž toho jednoho členského státu jde jiným směrem, čímž pádem my jsme v situaci, kdy vlastně musíme jít proti cílům politiky jednotného digitálního trhu. A druhá otázka je, po jednom vyrovnání, když nějaký legislátor podnikne rozhodnutí, které anuluje dané vyrovnání, tak to je také velice ošemetná situace. Tak má otázka je, jak můžeme zlepšit koordinaci nejen mezinárodními orgány pro hospodářskou soutěž, ale také eh, koordinaci s širšími politickými cíly, konkrétně s digitálním jednotným trhem. Děkuji. Děkuji vám. Takže tím jsme vyčerpali otázky z pléna a teď dáme slovo našim panelistům. Máte každý tři minuty pro vaše závěrečné sdělení a navrhl bych, abychom to vzali v opačném pořadí. To znamená, že první by vystoupil pan profesor Monty. Máte tři minuty. Uh, Děkuji. Nemohu se vyjádřit ke všem bodům, ale pokusím se zmínit čtyři. První se týká poslední otázky eh, cestovní agentury online a to řešení, které vlastně bylo zvráceno národní legislativou. Otázka orgánů hospodářské soutěže v oblasti státní podpory. A společným jmenovatel, o kterém jsme zde nehovořili, je podpora hospodářské soutěže a úloha, kterou můžou v tomto eh, hrát orgány hospodářské soutěže. Pokud je, protože legislativní stupy potom eh, maximalizují prospěch a fetiš který v tomto směru existuje, je na škodu věci. A tedy navrhovat legislativu, která bude podporovat eh, soutěž na trhu. Ital, v italském příkladu eh, orgán eh, pokáral vládu za to, že učinil situaci na trhu méně konkurenční a tato úloha prosazování zájmu by měla být posílena ať už legislativně a z Evropské unie, anebo vlastně podporou Evropské sítě hospodářské soutěže. Další zjištění zaznělo, že další centralizace práva hospodářské soutěže je problematická. Chci připomenout, že řada orgánů, ne všechny, pokud uplatňují národní vnitrostátní právo, uplatňují stejná pravidla. A další centralizace tedy ne, nenastává, protože dochází k dobrovolné centralizaci úpravou pravidel dominantního postavení na, na trhu a kartelových pravidel. Třetí poznámka v těch několika sekundách je zkušenosti trestně právního postihu ukazují, že to není rozumná taktika, pokud chceme e, řešit řadu případů, protože trestně právní e, procesní pravidla činí složitější řešení těchto případů. Děkuji. Děkuji, profesore Monty. Dalším na řadě je pan Keserauskas. Když dovolíte, já předám slovo profesoru Jennymu, který musí eh, na vlak a musí nás opustit. Takže profesor Jenny, děkuji mnohokrát, pane předsedo. A prosím, mluvte do mikrofonu. Řada otázek zazněla, některé z nich byly pro mě obtížné, zejména ta, která se týká irského orgánu hospodářské soutěže, ale chci podotknout, že důvod, proč je obtížné mít jednu normu, je fungování a druh orgánu zda se jedná o administrativní orgán, administrativní model, anebo prokurátorský model, zda eh, orgán hospodářské soutěže má jednu funkci nebo více funkcí, zda existuje eh, forma administrativního řízení eh, či trestně právního řízení, tak to vytváří velké rozdílnosti. A to neznamená, že ta situace je uspokojivá ve všech zemích, ale každá země musí rozhodnout o tom, jak chce postupovat. A trestně právní sankce zvyšují určitě náklady, nákladnost celého systému z řady důvodů. Jak bylo uvedeno, dokazování je na vyšší úrovni a rychlost systému není tak velká jako u administrativních eh, podob systému. A ten systém takzvaných lítaček a jakým způsobem to probíhá, Tedy o tom jsme příliš eh, nehovořili, příliš eh, některé orgány hospodářské soutěže jsou mi citlivé vůči myšlence, že si nepřejí dostávat eh, pokyny či příkazy od veřejných orgánů a mm, ne, pravidla nebyla příliš rozpracovaná. a je zde tedy období, tedy kdy se funkcionář orgánu nemůže tedy zapojit do běžné profesní činnosti a v Německu je to vyřešeno definitivně. A chci zopakovat, že zde se jedná o dvě otázky nezávislosti. Omezení uložená zákonodárcem nebo politickou či podnikatelskou komunitou na orgány hospodářské soutěže a také snaha o nezávislost a o nezávislé jednání. Pokud jde o otázku, co je lepší, zde je lepší mít úzkou spolupráci mezi orgány hospodářské soutěže a spotřebitelskými orgány, případně integraci obou. Jak už jsem řekl, v obou případech, když kombinujeme funkci orgánu hospodářské soutěže, orgánu na ochranu spotřebitelů s regulační funkcí, má to výhody i nevýhody a nebudu prosazovat jeden model či druhý, ale velmi to závisí na místních podmínkách, protože eh, některé tedy faktory mohou mít větší vliv eh, v té či oné situaci a jsem spokojen se situací, kdy v jedné země budou existovat eh, dva oddělené orgány, které už se spolupracují a také zjišťujeme, ne jenom v Evropě, ale i jinde možnost, že některé orgány plní obě funkce a nespolupracují a patří vlastně do jiné instituce. A to může skutečně vytvářet problémy. Pokud jde o úlohu tedy veřejné žaloby, tedy státních zástupců, takže tady je to vlastně podmnožena v, té, v rámci té instituce a má to dopad na efektivitu existují argumenty proti i pro. Může dojít k oddělení v rámci instituce a to funguje někde velmi efektivně. V druhém případě můžete ušetřit a jeden z, jedna z obtížností systému je, když eh, v, jedne, v jednom orgán není současně eh, soudcem i žalobcem a porotou, tak eh, může to také mít určité náklady. A výhodou je, že existuje vlastně možnost druhého nezávislého vyhodnocení, druhého pohledu. Chtěl jsem jenom říci, že existují i negativa a ta je tře- tím je třeba se zabývat. Konečně, pokud jde o financování, v mém písemném vyjádření jsou některé novátorské přístupy, které kombinují různé typy zdrojů a nevýhodou samofinancování je, že často je to nezávislé na objemu činnosti orgánu. A pokud najednou dojde k poklesu počtu fúzí, takže vyschne i financování orgánu hospodářské soutěže. Je třeba mít kombinované financování fúze plus eh, poplatky od eh, jednotlivých podniků, tak jako tomu je v Itálii, případně poplatky od regulátorů, tak jak v Portugalsku a jiné zdroje. A důležité je, aby ty zdroje byly kombinované, aby byly aby bylo financování stabilní a orgán hospodářské soutěže mohl eh, tedy fungovat nezávisle třeba na parlamentu. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní se vracíme k panu Keserauskasovi na tři minuty. Děkuji. Vyjádřím se k některým otázkám. Jeden z prvních komentářů se týkal institucionální a personální nezávislosti. A zda se to liší. V prvním případě to může být eh, ze zákona, v druhém případě se to dá těžko zajistit je, je můžu ujistit, že je, je, je jednodušší přilákat nezávislé, uvažující lidi do instituce, která je nezávislá, než opačně. A to je zejména důležité, když orgány hospodářské soutěže vynucují zákony proti státu, případně proti státním podnikům. Druhá otázka o příležitosti střetu zájmu, princip lítaček a to o tom mluvil pan Jenny. Mohu snad dodat, že tato otázka zatím nebyla vyřešena v řadě zemí. V Litvě máme jednoroční eh, karenční období a plat na dobu jednoho měsíce pro eh, členy Rady hospodářské soutěže. A to je tedy negativní motivace pro případné eh, uchazeče, protože nebudou moci pracovat rok po vypršení funkce. A ta činnost je také vysoce specializovaná. Lidé nemají vlastně na vybranou. Pokud jde o novátorské zdroje financování, tady opět eh, poukážu na eh, studii profesora Jennyho, ale poukážu také například eh, z Litvy, kde úřad hospodářské soutěže předložil návrh zákona, kdyby orgán hospodářské soutěže byl financován z plateb od podniků, které mají obrat nad určitou hodnotou a je to podobné italskému modelu. Poslední komentář se týká efektivního systému hospodářské soutěže oproti efektivnímu úřadu, efektivní instituci, co si přejeme. Chceme mít obojí, protože efektivní úřad nezaručuje efektivní systém, ale žádný systém nemůže být efektivní bez efektivního úřadu. Takže tyto podmínky tedy by měly platit. Děkuji mnohokrát. Nyní se obracíme na paní Goens na tři minuty. Děkuji. Chtěl bych komentovat eh, otázku spolupráce orgánů hospodářské soutěže a otázku soukromého vyhumcování. To byla otázka jednoho poslance. Tady nemáme ustalý názor, zda má jeden orgán, který by řešil hospodářskou soutěž a spotřebitelské zájmy. Avšak eh, myslíme si, že musí existovat spolupráce a vztahy, protože je tu tolik překryvů a tolik sdílení zkušeností a informací, ale moje hlavní sdělení je, nedržte se pouze spolupráce mezi orgány hospodářské soutěže a orgány na ochranu spotřebitelů. Jsou tu další instituce, které mohou pomoci orgánům hospodářské soutěže, aby byly efektivnější, protože mají tolik údajů, o které se mohou podělit. Opakuji, je to ochrana soukromí, je to ochrana, jsou to energetičtí regulátoři, regulátoři v oblasti léčiv, telekomunikační regulátoři a to jsou případy, které teď běží, takže dialog mezi těmito orgány, ale, aby priority byly alespoň částečně společné, bude znamenat menší plýtvání zdroji, protože je možné zjišťovat problémy, které jinak byste nezjistili nebo byste nemohli zjišťovat. A pokud jde o kolektivní náprava, kolektivní žaloby jsou velmi silným nástrojem pro zabránění eh, dalšího porušování budoucnosti. Nejsem odborníci na tento případ, ale v současné eh, době eh, se právě to soukromé vynucování práva, na toto je návrh, tedy směrnice a spotřebitelské organizace se kolektivně snaží o právě o toto soukromé vynucení v oblasti hospodářské soutěže. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A závěrem v prvním kole panelu eh, paní Fernandez na čtyři minuty. Děkuji. Většina bodů byla již odpovězena, ale dovolím se zmínit ke třem. Pod potenciální recentralizace, kterou by znamenala eh, harmonizovaná legislativa a zda je to správná chvíle či ne. Když jsem procesovala novou harmonizovanou legislativu, tak jsem se snažila sdělit myšlenku, že potřebujeme vytvořit jednotný soubor práv pro firmy v celé Evropě. A situace v současnosti je taková, že v řadě členských států neexistují eh, zákonné lhuty pro vynucení článku 101 a 102. A ve Španělsku eh, došlo k omezení té doby, rozhodnutí musí být vydáno do 18 měsíců. A podniky by uvítali jednotné zákonné lhuty, aby věděli, kdy se dozvědí výsledky určitého řízení protože to představuje náklady, ale také nejistotu a není to pozitivní pro tyto podniky. Existuje i řada dalších standardů a norem a procesní práva a já jsem zmínila také pravomoci orgánů e, e, a ta práva nejsou stejná a společnosti nečelí eh, stejným výzvám v jednotlivých zemích. A ať už je to centralizace nebo ne, měla by existovat minimální norma, protože podniky si to zaslouží. A měly by mít eh, možnost vykonávat svou činnost v celé Evropě a měly by být posuzovány také v celé Evropě stejně. Souhlasím s profesorem Montym, který a jsem to také v úvodu, úloha prosazování, tedy názoru toho orgánu, není dostatečně prosazována, není dostatečně respektována, není vzata v úvahu dostatečně a mělo by to být více podporováno. Ne, nejde jenom o sdělení stanoviska s doporučením, ale legislativní rámec v celé Evropě by měl být eh, větši, ve větším souladu s právem hospodářské soutěže. Jsem přesvědčena, že je potřeba také poskytnout orgánům hospodářské soutěže možnost eh, se obrátit na soud. I když legislativa eh, není v souladu s, pravidla, eh, s pravidly hospodářské soutěže v Evropské unii, protože to je záruka, že získáme rámec, který bude více v souladu s, se situací v Evropě. Budeme moci prosazovat rozhodnutí v oblasti hospodářské soutěže také v rámci legislativního procesu. Poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit, je spolupráce mezi úřady, mezi orgány, zejména v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž, což je významný nástroj vedoucí k úspěchu. Měla by zde existovat transparentnost v této spolupráci, protože to je také nástroj pro jednotlivé společnosti. Čím více ty podniky vědí, tím lépe to bude fungovat. Děkuji mnohokrát. Sure. Děkuji, tím jsme se dostali na konec prvního panelu. Já myslím, že e, příspěvky od panelistů i z pléna e, pokryly celou škálu různých témat, o kterých často se diskutuje i e, v rámci veřejných konzultací jako nezávislost národních úřadů. To je zásadní věc, jak jsme slyšeli, a slyšeli jsme i různé aspekty této nezávislosti. Je třeba mít, je třeba, aby úřady měly dostatečné zdroje. I jsme eh, tady eh, slyšeli něco o rozpočtové autonomii a o inovativních způsobech financování. I jsme slyšeli o možném napětí, eh, polizi mezi Eh, rozpočtem a možnostmi prosazovat pravidla. Často to eh, prosazování pravidel může eh, v podstatě být namířeno proti státu, ale přitom stát poskytuje prostředky. Potom mm, synergie mezi tím úřady hospodářské soutěže a dalšími orgány pro ochranu spotřebitele a podobně. Potom jsme slyšeli o nutnosti rovnováhy a mm, i o nezbytných zárukách takže to všechno i vyplynulo z veřejných konzultací a komise určitě si zaznamenala všechny názory, které slyšela. I mm, mm, potom jsme zde, zde zazněli další připomínky, mm, které jdou za námec eh, těchto témat. Určitě komise si to poznamenala. Já bych jenom zmínil tři. Pokud jde o koordinaci té evropské sítě. Samozřejmě, tady existuje vztah eh, s mm, těmito veřejnými konsultacemi, protože čím budou efektivnější eh, eh, tyto úřady, tím budou schopni lépe se koordinovat. A potom otázka koordinace v evropské síti úřadu, národní, národní úřadu, o tom se potom pořád ještě diskutuje i mezi komisí a národními úřady. Otázka státní pomoci. Zde máme různé situace, boj proti kartelům a e, monopolům a potenciální narušení Eh, hospodářské soutěže v členských státech. A zde výlučná kompetence týkající se implementace eh, pravidel státní pomoci, tu má komise, tuto výlučnou kompetenci má Evropská komise, což nevylučuje i silnější roli národních úřadů, a to především eh, v kontextu modernizace systému státních pomocí. To je to, co v minulých letech komise již realizuje. Nicméně jsou to dva odlišné systémy, takže nelze to dát pouze pod jednu hlavičku. Pokud je o e, privátní prosazování práv, jenom e, e, chci mm, připomenout, že teď máme směrnici, kterou se to týká a mají teď transponovat členské státy do prosince tohoto roku. Já myslím, že panel pokryl obšírně otázku, jak si rozdělit úkoly, jak si mají rozdělit úkoly, tedy Evropská komise a národní úřady, tak aby eh, se spravedlejším, efektivnějším způsobem prosazovala práva na ochranu hospodářské soutěže. A to mě vede k poslední eh, poznámce, a to je, že je to téma velice politicky citlivé. A že to, o čem se diskutujeme, tak to neznamená, že bychom chtěli přesunout pravomoci z národní úrovně na evropskou. Naopak, chceme zde, aby existovalo dobře rozdělení pravomocí, úkolů a tím pádem, aby toto to prosazování pravidel bylo efektivnější i na národní úrovni. Chci poděkovat našim pěti panelistům eh, za přípravu projevu i za jejich příspěvky a všem, kteří si vzali slovo. Děkuji a nyní opět předám slovo předsedovi Gualtierimu. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že to bylo skutečně velice zajímavý první panel. A teď se přesuneme ke druhému panelu, který také řeší zásadní otázky jak efektivně rozdělit úkoly. A otázka je schovivost a sankce v členských státech při prosazování evropských pravidel hospodářské soutěže. To jsou takové eh, programy, které eh, provozují jak Evropská komise, tak i národní eh, úřady, ale ty sankce, které se ukládají a ty přístupy se liší někde někdy to, někde v některých státech mohou sankce ukládat pouze příslušné soudy, ale ve většině mm, států jsou to přímo národní úřady hospodářské soutěže a ve většině států je eh, maximální limit 10% obratu, jako je to v případě Evropské komise, ale výpočet eh, těch sankcí se hodně liší. Takže teď je otázka, zdáli by to nemohlo vést k různému zacházení s podniky podle toho, který ten úřad jejich kauzu řeší. Dále máme zde systém Evropské komise, tam je ten desetiprocentní limit obratu a eh, i eh, více a více států i eh, začíná ukládat sankce fyzickým osobám a Eh, kriminalizace kartelů, kartelu zatím není rozšířenou praxí. Pokud je o ty programy eh, schovivavosti, to znamená odpouštění, takže většinou ty jsou v souladu se eh, systémem komise. Otázka je ale zdáli se od sebe příliš neliší, pokud jde o snižování těch pokut, těch sankcí. Takže to jsou velice zajímavá témata a já se těším na názory expertů, kteří nám vysvětlí, zdali si myslí, že Evropa by měla být aktivnější. My zde máme názory, eh, které budeme slyšet z různých úhlů. Máme zde eh, experty z národních úřadů, z akademických kruhů, z podniků, z konzultačních firm i zde máme zástupce zaměstnavatelů. Nyní dám slovo našim panelistům. Prvním řečníkem je Paolo Barros Vale, který je členem Eh, skupiny zaměstnavatelů v Evropském hospodářském sociálním výboru od roku 1994 a také je místo předsedou portugalské podnikatelské eh, asociace. Pane Barosi, máte slovo na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Eh, za Evropský hospodářský sociální výbor chci poděkovat za pozvání zde komise zdůraznila, jak je občanská společnost důležitá a e, i my v našem výboru právě zastupujeme občanskou společnost. A e, zde i Evropská unie je více a více aktivnější v boji proti monopolům kartelům, přijímají se praktičtější opatření, což i e, je více e, aktivnější v konkrétních odvětvích, a to především e, se snaží garantovat nejlepší podmínky pro spotřebitele i zaměstnavatele. Zpráva, kterou my jsme vypracovali a předložili, tak obsahuje celou řadu doporučení, jak by komise mohla rozšířit svoji aktivitu, třeba v konkrétních sektorech, kde nám zkušenost ukazuje největší problémy. Evropský hospodářský sociální výbor eh, zastupuje eh, lidi eh, z terénu, a my eh, tedy známe problémy zaměstnanců, občanské společnosti, zaměstnavatelů, což nám umožňuje holistický a realistický přístup, kdy se snažíme sladit různé zájmy, které na první pohled se jeví v rozporu. Dnes nicméně bych chtěl zmínit toto. Jsou to informace o eh, realitě v jednom členském státě, a to je v Portugalsku, ze kterého pocházím. Až do roku 2013 hospodářská soutěž spadala eh, pod odpovědnost eh, vlády, eh, té, exekutivy. Ale poté se vytvořil nový režim, od roku 2013 se vytvořil nový režim, nezávislý režim a zažili jsme velký vývoj se čtyřmi, se čtyřmi hlavními aspekty, a to je Eh, takzvaný eh, eh, orgán dohledu nad hospodářskou soutěží, který byl vytvořen, je to tedy úplně u nás nová struktura, a čím se zlepšil portugalský institucionální rámec a i jsme se přiblížili těm zavedeným praxím v Evropě. I jsme umožnili vytvořit režimy odpouštění sankcí, což je velice efektivní při boji proti kartelům. Eh, rok 2015 nám ukazuje, jak jsme byli efektivní. 19 pro všetřování, eh, kdy eh, jsme zjistili pět zneužití dominantního postavení, devět kartelů bylo zjištěno a jeden velký, jedna velká sankce pro jednu ropnou společnost, která distribuje plyn v kanistrech. A která mm, v Portugalsku tedy hodně přispěla právě finančně do rozpočtu úřadu, tato sankce. A mm, potom máme celou řadu podniků, které eh, si, které okupovaly třeba eh, trh dodávek do škol. A v tomto případě jsme, prove, jsme aplikovali program odpouštění sankcí a v minulém roce ten efekt byl ten, že eh, a byla velk, jsme, jsme tedy zase zažili velkou další akci, která se týkala bank, 15 bank a jejich dohod ohledně úroků z hypoték a tento eh, program tedy eh, odpouštění je velice důležitý pro efektivní fungování. Od roku 2013 jsme zažili velký pokrok, přímo mm, zvrat ve srovnání s obdobím předtím. Eh, tento program se stal mm, mm, předvídatelnější a dává lepší motivace, pobídky, a to především zde se e, v povědomí e, rozšířil názor, že je zde velké riziko vyšetřování a sankcí. Portugalsko využilo i svůj nový zákon z roku 2012, kde definoval restriktivní praxe mm, a především e, ty zneužívání dominantního postavení, ty kartelové dohody to tam dohody pod, mezi podniky, to je všechno definováno. Došlo i k velkému zlepšení, pokud jde o ty programy, režimy odpouštění sankcí, snižování sankcí. Podniky a členové statutárních orgánů a ty kontrolní eh, výbory podniků se zapojují do těchto programů. Pokud, eh, pokud podnik eh, Eh, jak si eh, nahlásí, eh, tedy nebo sám tedy nahlásí tu participaci na kartelu, tak je osvobozen od sankcí, jsou odpuštěny zcela. A pokud tedy poskytne důkazy, materiály, a pokud neklade překážky, nedělá obstrukce, vyšetřování předkládá materiály, dokumenty, doklady. A důležitou podmínkou je tedy to, že spolupracuje. A teď závěrem bych řekl, že eh, to odpouštění může být 10% eh, eh, obratu, ale ono mm, to jak jsem řekl, i dokonce lze úplně odpustit eh, sankci. Děkuji. Eva Edvardson, soudkyně u správního soudu, odvolacího správního soudu nebe, eh, a předsedkyně vyšetřovacího výboru, který je při tedy švédském úřadu hospodářské soutěže. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych ráda řekla, jaká švédská zkušenost. Švédsko je země, která v řadě ohledů je vnímána jako progresivní země, ale pokud jde o téma dnešního dne, tak Švédsko pokulhává. Ve Švédsku Především musíme zvážit, zda vůbec ten úřad na hospodářské soutěže má pravomoc přijímat rozhodnutí o sankcích a pokutách především jak vyplývá ze zprávy komise z roku 2014, eh, eh, tak některé členské státy aplikují soudní model. V soudním modelu hm, ten úřad hm, prošetřuje porušení hospodářské soutěže, ale poté musí se obrátit hm, na soud a soud rozhoduje o sankcích. Já si myslím, že Finsko, Švédsko, Irsko i Rakousko, tedy pokud se nemýlím, mají podobné systémy. Budoucí směrnice Hmm, nebo tedy nařízení které se týká eh, rozhodovacích a vyšetřovacích pravomocí Národních úřadů hospodářské soutěže, tak to je citlivé téma pro tyto státy, protože to bude znamenat změny ve Švédsku a náš systém již vlastně tak to funguje již od roku 53. Naštěstí švédská vláda začala e, již uvažovat podobným směrem. Já jsem předsedkyní vládní komise, která e, analyzuje, prověřuje e, rozhodovací pravomoci našeho národního úřadu úřadu a předáme zprávu vládě v červnu tohoto roku. Já bych chtěla zdůraznit tři aspekty, které podle mě jsou nejdůležitější nejen ve Švédsku, ale možná i zde. A to jsou eh, legislativní pravidla, efektivita, harmonizace. Za prvé, Eh, reakce podniků a politiků ve Švédsku, i právníků a dalších, když si diskutujeme, zdali přejít od soudního modelu ke modelu správního orgánu, tak je tady otázka, zdali ten správní model, který používá komise, zdali ten komis, model je vůbec v souladu s chartou základních práv. A vlastně my jsme očekávali, že i jiné členské státy změní, spíše přejdou tedy na ten soudní model, ale vypadá, že to tak nebude, takže proto jsme se rozhodli, že opět se tím začneme zabývat. Argumenty, eh, tedy mm, otázka právního státu, to je mm, teď mm, tématem velice zajímavým, dokonce v té zprávě tomu bude věnována celá kapitola. My jsme eh, i provedli velice zajímavou kvalitativní studii a ve švédštině tedy, ale my jsme, e, my jsme e, konali pohovory s 26 osobami tehdy z příslušných národních orgánů, e, hospodářské soutěže, jsou to právníci, poradci a tak dále. A vypadá to, že zde existuje velká nedůvěra Eh, eh, úředníci eh, si myslí, že podniky se budou snažit vždycky všechno zakrýt a právníci zase mají nedůvěru ve Národní úřad hospodářské soutěže a obávají se způsobu, jak bude ukládat sankce, takže je zde velká nedůvěra. Abych citovala některé úředníky z tohoto interview, tak jeden říká, že postoj vůči Evropské komisi je odlišný a protože komise má větší pravomoci a právníci říkají, no změna, přechod na ten správní model, na správní úřad pouze, tak to v podstatě znamená, jako kdyby vás odsoudil k trestu dětí svobody prokurátor. A takže zde panuje taková obava, takový strach z Evropské komise vlastně, co zase zavede. Pokud jde o druhé téma, efektivita. Eh, v té mé zprávě já se snažím analyzovat, proč ten správní model je efektivnější než soudní model. Možná se to jeví jako nejasné, ale eh, já si v v podstatě asi platí teď, že ve všech členských státech by ty úřady měly mít stejné kompetence, měla by se to harmonizovat. O to je téma dnešního dne. Harmonizace je důležitá. Je to téma, velké téma i ve Švédsku. Ale jenom já nevím, jaké nakonec bude to rozhodnutí švédské vlády, potažmo parlamentu, protože vždycky je zde ten argument, pokud něco funguje, tak proč to opravovat? A e, tento náš soudní model ve Švédsku funguje. A teď závěrem. Já si myslím, že důležitá je důvěra v systém. My diskutujeme o harmonizaci těch vyšetřovacích pravomocí úřadů. To znamená, že všechny národní úřady budou mít stejné pravomoce, jako má dnes Evropská komise, anebo jde o jiné pravomoci, jiný typ pravomocí. Já si myslím, že e, komisařka e, jasně se k tomu vyjádřila. Řekla, že je třeba vyvážit dobře zájmy a podívat se na otázky právního státu a i na otázku procesních záruk. Děkuji. Máče. Děkuji vám mnohokrát. Jako další má slovo Guido Lombrano, zástupce ředitele a ředitel pro politiku jednotného trhu a záležitosti hospodářské soutěže. Je zodpovědný také za otázky digitální ekonomiky a je zároveň místo předsedou konkurenční hospodářské skupiny v Business Europe konec konců pracoval také jako externí poradce pro Evropský hospodářský a sociální výbor. Máte slovo. Děkuji. Dobrý den. Díky za pozvání. Rád bych zdůraznil, že Business Europe je konfederace evropských podniků, to znamená, že do této diskuse vstupujeme s širokým zájmem a samozřejmě eh, zastupujeme zájmy potenciálních stran žalovaných v těchto sporech, ale zastupujeme také zájmy evropské komunity biznisu celkově a e, nechceme samozřejmě do toho celého vstupovat pouze jako obviněná strana, ale také jako případní podavatelé stížností. Podíváme-li se na cíle modernizace z roku 2003, tak e, tam šlo o to, aby docházelo k vymáhání právě ze strany orgánu pro hospodářskou soutěž a to v zájmu efektivnějšího vynucování eh, práva pro hospodářskou soutěž a zároveň poskytnout komisi soustředit se na, eh, možnost soustředit se na relevantní případy. Nešlo o to řešit rozdíly v hospodářském právu, ať už sankcí, procedur a jiných zásadních prvků v závislosti na tom, zda daný orgán byl komise nebo Národní orgán pro hospodářskou soutěž. Podíváme-li se na konzultaci spuštěnou komisí, tak musíme říci, že její cíle jsou velice důležité. A sdílený cíl mít lepší vymáhání, větší integraci na jednotném trhu v oblasti hospodářské soutěže a nezávislost, což je něco, co je velice důležité téma pro firmy. Nicméně ono se zdá, že to je celé postaveno na takové idealistickém vnímání reality. Podíváte-li se na realitu, tak realita je taková, že vše je rozptýlené. A vnímání e, ze strany biznesu je takové, že většina orgánů pro hospodářskou soutěž dělá věci dobře při vysokých standardech, ale pár z nich na tom dobře není. Například, eh, jako ten příklad, co tady zazněl, že se nezdělují výhrady, což já jako právník považuji za ostudné. Ale také v nedávné době vidíme například to, že někteří členové nás upozorňují na to, třeba ve středoevropských státech, že těsně před Velikonocemi jeden orgán pro hospodářskou soutěž požádal malý podnik doslova o všechny dokumenty, které měli a dostali termín jeden týden, což eh, nebylo možné odložit. A jenom zkrátka sběr těch dokumentů od všech zaměstnanců společnosti by trval několik týdnů. Takže to jsou ty situace, se kterými se potýkáme v reálu. A proto také reakce na tu otázku z naší strany, na tu otázku komise byla taková opatrná. První výsledek konzultace je, že všechny orgány pro hospodářskou soutěž v členských státech musí respektovat řádné termíny v řešení sporů. A to v jakýchkoliv, jako ve všech druzích případů. Je jedno, zda nějaký případ podá komise, jeden orgán pro hospodářskou soutěž nebo nějaký jiný. Otázka je, zda potřebují tyto orgány dodatečné pravomoci, aby mohly stanovovat sankce nebo přísnější sankce. Reakce ze strany biznisu je nikoliv, protože ve většině jurisdikcí už dnes eh, existuje poměrně eh, vlastně porovnatelná eh, sada sankcí ve výši zhruba 10% obratu. Několikrát se diskutovalo procedurální právo. To je vážná obava pro komunitu biznisu právo být chráněn proti diskriminaci, právo být vyslechnut, proporcionalita, načasování procesu, to je velice důležité, justiční revize, justiční přeskum. Eh, vlastně eh, byl jeden švédský příklad ze systému, který se považuje za velice osvícený. Ale podíváte-li se na tento systém z hlediska jaksi řádného vedení procesu, tak eh, ta situace je velice pozitivní. Náš názor je, že nejlepší výsledek tohoto cvičení je, že alespoň všechny orgány pro hospodářskou soutěž v Evropě by se měly zavázat k tomu, že budou přísně dodržovat osvědčené postupy, které si stanovila komise v roce 2011. To jsou postupy, které třeba nejsou dokonalé, ale jsou rozhodně dobrým příkladem toho, jaký administrativní proces bychom chtěli v této oblasti zavést. Další důležité téma, které bych rád zmínil, je otázka otázka schovývavosti. Podíváte-li se opět na národní úroveň, tak vidíme, že systém zde není jednotný. A jedno jasné sdělení je, že potřebujeme systém určitých markerů, aby se ujasnilo firmám to, že pokud budete chtít schovývavost a budete první na řadě, tak budete mít imunitu a nebude vám hrozit, že se zamotáte do toho administrativního řetězce, ale v závislosti na povolaném orgánu možná se váš, vaše role bude lišit. Děkuji. Další eh, řečnice je Izolde Gojin která byla jmenována do funkce kontrolor hospodářské soutěže v Irsku. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Irsko je malá otevřená ekonomika a vnímá hospodářskou soutěž jako zásadnější než třeba mnoho dalších zemí EU. Pro nás jako exportní ekonomiku je hospodářská soutěž zásadní. Otevírá trhy, zajišťuje inovaci, umožňuje prosperitu a následný rozvoj firm a inovace. A chrání jak spotřebitele, tak firmy od protikonkurenčního chování jak jedné dominantní firmy, tak nějaké skupiny firm. Vzhledem k tomu, že hospodářská soutěž prostupuje celou ekonomiku a pokrývá malé i velké firmy, vyžaduje podle nás tato oblast také eh, řádnou sadu sankcí příslušnou pro eh, daný vyšetřovaný problém. A protože hardcore kartely se považují za největší nebezpečí, které v podstatě představuje záměrné chování poškozující prospěch a blahobyt spotřebitelů, tak musíme zavést velmi přísné funkce, sankce od uvěznění po pokuty, po e, nucené výpovědi. Irsko má poměrně dobrou historii e, stíhání kartelů. K dnešnímu dni to bylo celkem 33 případů. Byly uvaleny dokonce i tresty odnětí svobody, ale ty byly vždy jaksi podmínečné. Sankce lze aplikovat po trestně právním procesu. Jinými slovy, musí se jednat o obvinění nad rámec toho, čemu se říká reasonable doubt, tedy použitelná pochybnost, dejme tomu. Ty procesy jsou veřejné a lidé si dokážou udělat představu o tom, jak zákeřně, jak antispotřebitelsky se některé firmy chovají. Nicméně tento systém se nehodí pro jiné druhy prohřešků. Například zneužití nominantní pozice na trhu a nebo situace smluv, jako jsou třeba distribuční smlouvy těch případech se většinou spoléhá na hospodářské argumenty. Svědci jsou eh, odborníci, ekonomové. A hrozí, že porota bude zmatená, bude se od ní očekávat, že bude hodnotit velice komplexní hospodářské otázky. Takže v tomto druhu pro hřešku je občanskoprávní proces vhodnější ale na rozdíl od většiny jurisdikcí v Evropě, irské soudy nemohou pokuty v civilně právním sporu uvalovat. Takže e, jediné, čeho můžete dosáhnout v občanskoprávním sporu, je prohlášení, že to chování je nelegální a e, příkaz s ním přestat. Bohužel nic jiného občanskoprávní soudy dělat nemohou. V našem orgánu využíváme plně pravomoci, které máme, například, že zahajujeme procesy proti e, obchodním asociacím, když e, se dohadují na cenách, anebo e, obcházení bojkotů. A kdybychom byli bývali měli možnost udělovat pokuty, mnohokrát bychom k této sankci sáhli. Nedostatek sankcí však snižuje ten odrazující faktor naší práce. jak víte, pokud pokutu neuvalíte, nikdy se ten případ tak nesprofanuje, jako v případech, když pokuty jsou uvaleny. A v podstatě, když se firmám něco přikáže, nikdy se jim nena, nena, nenařídí pokuta, pouze musí přestat s tím, co už dělají. Považujeme za zásadní, abychom my a ostatní orgány měli možnost využít plnou škálu sankcí, jak v, civilně, jak v občanskoprávním, tak v trestně právním procesu v souvislosti s konkrétním chováním, tak, aby konkurence a hospodářská soutěž probíhala spravedlivě na všech úrovních, nejen v Irsku, ale všude v Evropě. Ráda bych dodala pak ještě jednu věc týkající se této iniciativy a její centralizace nebo decentralizace. Zjistili jsme, že ECN, síť Evropských orgánů pro hospodářskou soutěž, funguje pro nás a jiné země velice dobře. A je to skutečně síť. Jedná se o sdílení poznatků mezi komisí a orgány pro hospodářskou soutěž v členských státech. Informujeme se, sdílíme nejen fakta, ale postupy, osvědčené postupy, což je výhodné eh, pro nás, pro všechny. Má organizace je odpovědná také za ochranu spotřebitelů a bezpečnost produktů. A bylo by hrozně hezké mít stejnou síť, jako máme pro hospodářskou soutěž, i pro ty další oblasti, abychom se od sebe mohli vzájemně učit. To je vše. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Jako další má slovo Filip Marcen, profesor eh, College of Europe a místo předseda eh, orgánu pro eh, hospodářskou soutěž a trhy ve Velké Británii. Je to konec konců také právník eh, s 30 letou zkušeností, poradce vlád a firem. Je to také člen správní eh, rady, regulační komise pro ostrovy v Lamaňském kanálu. V místnosti jako tato se většinou eh, upřednostňuje legislativa spíš než eh, pravomoci agentur a jejich spolupráce. A je fakt, že jsou oblasti, kde minimální standardy mohou být i pozitivem. Nicméně já bych ze své zkušenosti rád uvedl jednu věc. Je pravdou, že spolupráce se nejpřirozeněji vyvíjí a je nestabilnější a nejbohatší, když není vyžadována. Pokud se lidé eh, združí, když nemusí, tak eh, je to eh, prospěšné. Pokud se jim řekne, že musí spolupracovat, tak je to neupřímné. Pro mne tato, tento upřímný růst eh, sítí závisí na nezávislosti a včasné komunikaci o rozdílech. Pakliže se budují sítě agentur, tak je lepší budovat věci na dobrovolné bázi. Jinými slovy, je to spíše ta síť ECN+. Jakékoliv silnější reformy nás nesmí odvádět od toho, jaké jsou ty hodnoty, které sdílíme. Co to je ECN, ta síť eh, orgánů pro hospodářský, eh, hospodářskou soutěž? Je to v podstatě taková hezká zkratka efektivní spolupráce. Efektivní vynucování hospodářské soutěže. Co se týká schovývavosti, Máme něco univerzálního, co by nám v tomto pomohlo. Nesmíme zapomínat, že schovývavost je ústupek. Je to výhoda pro firmy, které porušily zákon. Je to něco, co usnadňuje život těm, kteří právo porušují. Naším úkolem však je vynucovat právo na e, e, národní a evropské úrovni. Máme nějaké takovéto univerzální řešení pro sbírání důkazů? Máme nějaké řešení pro to, abychom zajistili, že firmy budou spolupracovat ve všech státech, kde jsou činné, když dojde k procesu? Přece už máme možnost, že firmy eh, mohou požádat o schovývavost eh, tam, kde si vyberou, což podle nás funguje dobře. Samozřejmě můžeme zajistit větší míru komunikace s komisí v raných fázích tohoto procesu, což jsou zkušenosti, které mi ukazují, co to bude to ECN plus ECN může také znamenat, že je zapotřebí včasnější komunikace, to znamená méně sankcí, ale nalézání rozdílů v systémech napříč Evropou. My jsme zjistili, že orgány pro hospodářskou soutěž mohou využívat sankce systémem, který je proporcionální. Snažíme se zajistit eh, silné procedurální eh, bezpečnostní prvky v celém tomto procesu. Má rozhodovací skupina se zabývá sdělením obviněním, přičemž obě strany mají přístup k eh, daným složkám procesu a vůbec s oběma strany komunikujeme, což je klíčové. A pak sdělujeme svá rozhodnutí, která jsou odůvodněná a vše zveřejňujeme. Tím pádem naše rozhodnutí o nečinnosti, o, o nepodniknutí kroků eh, je také odůvodněné. Opět i toto komunikujeme. Jak to vypadá s komunikací naší sítě? My všichni čelíme novým eh, obchodním praktikám. Bohužel, některé z nich znamenají omezení hospodářské soutěže. Já zde vidím v podstatě ty staré známé, to znamená omezování komunikace, omezování přístupu. Jsou to všechno ty staré věci, staré známé věci, možná v novém hávu, aby se tak řeklo a můžeme si na nich otestovat e, své staré teorie. Samozřejmě musíme držet krok s tím, co se děje v terénu. V rámci naší sítě bychom měli všichni co nejdříve komunikovat, měli bychom e, mít možnost alokovat případy a koherentně podobné případy řešit napříč Evropou. Pojďme to udělat, pojďme spolu komunikovat. Pokud nějaké orgány zjistí porušení, jak se zhodnotí sankce? Samozřejmě jakákoliv metodika je velice užitečná a je potřeba zajistit její konzistentní užívání napříč Evropou. Mohli bychom vypracovat nějaký rámec o základní vážnosti porušování. Například eh, bychom mohli při porušení eh, ustanovení hospodářské soutěži ceřinou společností zohlednit obrat celého jaksi koncernu a uvalit sankce odpovídající tomu. Potřebují naše orgány plnou škálu sankcí? Samozřejmě, že ano. Hlídací pes musí mít víc než jenom jeden zub. Je potřeba, aby strany včas informovaly a když neinformují včas, aby to bylo odůvodněné. To je třeba něco, co jsme využívali právě minulý týden. A je potřeba zajistit, aby orgány byly dostatečně flexibilní, musí mít flexibilní občanskoprávní pen, e, eh, sankce, které budou moci používat. Já si myslím, že legislativní řešení je třeba lepší v případě, kdy e, spolupráci, dobrovolné spolupráci zabraňuje národní legislativa. Samozřejmě musíme přihlížet k národním legislativním tradicím. Všem je potřeba zajistit, aby veškeré reformy byly proporcionální. Je potřeba dohodnout se jak na šíři, tak na úrovni detailu jakýchkoliv návrh harmonizace. Na závěr mi dovolte říci, že v rámci, v rámci ECN už máme si, že jsme všichni schopni včasnější komunikace. Ono se říká, že příliv zvedne všechny lodě, což eh, je něco, co bychom mohli využít při zlepšování našich minimálních standardů. Já bych upřednostňoval, aby jakýkoliv takovýto příliv byl spíše přirozený a aby změny přicházely na vlně včasné komunikace a sdílení zkušeností, tak abychom mohli všichni postupovat ruku v ruce směrem vpřed za naším společným cílem, což by byla síť ECN, to znamená síť, která efektivně vymáhá právo. Thank you. Děkuji. A než dám slovo poslednímu řečníkovi, chci připomenout, že máte žádosti o vystoupení, pokud máte pocit, že chcete vystoupit. Je to zase velká většina poslanců, která žádá o slovo, takže chci vyzvat neposlance, aby se také ucházeli o slovo. Posledním Řečníkem v panelu je Jervin van Jerven, právník hospodářské soutěže 25 let, je partnerem v advokátní kanceláři Linklater z Bruselu, zastupuje své klienty u Evropské komise i u ostatních orgánů hospodářské soutěže a také u soudu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil několik eh, úvodních poznámek k schovývavosti a zejména k interakci mezi Evropskou unii, tedy programy schovývavosti na úrovni Evropské unie a národními programy. Dovolím si čtyři poznámky. První se týká toho, jak už bylo řečeno, programy schovývavosti jsou významným nástrojem, pokud je o nástroje vynucování regulátorů a orgánů. A tudíž Evropská komise správně podporuje orgány hospodářské soutěže, aby měly efektivní programy v oblasti schovývavosti. Aby byly efektivní, musí být atraktivní pro případné žadatele. Vzhledem k tomu, že by tedy měli být eh, žadatelé motivováni, aby se do toho pustili. A tady je klíčová pro tu atraktivitu předvídatelnost. Jednoduše řečeno, Eh, podnik by měl mít jistotu, že pokud bude první v Evropě, který tedy předstoupí v, Evrop- v tomto programu, bude imunní sám pro sebe a jeho zaměstnanci budou také mít imunitu. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že vynucovací institucionální struktura v Evropské unii s paralelními pravomocemi Evropské komise a národních orgánů hospodářské soutěže představuje výzvu z hlediska předvídatelnosti. I když podnik bude žádat o imunitu u Evropské komise, taková žádost nezajišťuje ochranu na vnitrostátní úrovni. A současně někdy může být obtížné předjímat, zda odhalené porušení předpisu o kartelech bude řešeno na evropské úrovni, Evropskou komisí, anebo na národní úrovni. Evropská komise a ECN poskytly užitečné pokyny jednotlivým podnikům, ale je tu také tedy v systému zabudována určitá svoboda rozhodování, volnost v rozhodování a existují četné příklady, kdy případy byly nejdříve zveřejněny na úrovni EU, ale následně byly řešeny jedním či několika orgány hospodářské soutěže na úrovni vnitrostátní. Modelový program svojivosti ECN by měl minimalizovat nejistotu pramenící z těchto dvou úrovní vynucování. A pro tu strukturu je klíčová souborná žádost kdy modelový program právě toto zavedl. Ale několik důležitých výzev přetrvává a já bych chtěl poukázat na ty dvě nejdůležitější. Za prvé, ochrana zaměstnanců jednotlivců. Pokud podnik žádá o schovývavost na úrovni EU, nedojde ke zveřejnění, pokud je případ řešen. Nejsou vystaveni tedy tomuto řízení zaměstnanci. Pokud je to řešeno národní úrovni, dochází k vystavení, protože řada členských států upravuje sankce také pro jednotlivce. A tudíž jak chránit skrze souborné žádosti, souborné řízení, jak chránit jednotlivce, což je velmi důležité, protože spolupráce jednotlivců, zamě, zaměstnanců je nutná pro efektivní žádost o schovývavost. To představuje určité problémy. Zda tedy se ochrana vztahuje na jednotlivce a za jakých podmínek. A to je opravdu věc, kterou je třeba řešit. Další otázkou je, následující věc. Program sklivosti vychází z premisy, že žadatel bude mít stejnou ochranu na úrovni vnitrostátní, pokud jde sleduje cestu souborné žádosti a také na úrovni Evropské unie. A je na žadateli, aby předal žádosti příslušným orgánům a učinil tak včas. Pokud tak učiní, tam by měla mělo by dojít k interakci a ten výsledek by měl být eh, identický. Pokud se promítne tato žádost do vnitrostátního práva eh, orgánem hospodářské soutěže, v jiném členském státě tomu, tomu nemusí tak být. A často se to stává, ale dochází i k případům, kde někdo dostal ochranu na úrovni Evropské unie, ale případ byl převeden na vnitrostátní úroveň a potom ta ochrana nenásledovala a došlo také tedy k vystavení k, k sankcím z hlediska zaměstnanců. Čtvrtý bod eh, je důležité, aby došlo k větší harmonizaci, větší konzistentnosti a jsem přesvědčen, že Evropská komise by se měla snažit o hlubší harmonizaci zatím k tomu docházelo takzvanou měkkou harmonizací, což fungovalo do jisté míry, ale abychom se dostali až do cíle, tak je třeba, aby harmonizace vycházela z legislativní iniciativy. A je v zájmu všech, aby toho bylo dosaženo, protože to povede k větší předvídatelnosti a výsledkem toho také k efektivnějším programům schovývavosti na úrovni Evropské unie, ale také na vnitrostátní úrovni. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem řečníkům, všem členům tohoto panelu za zajímavé úvodní vystoupení. A nyní máme tedy před sebou otázky a vystoupení jednotlivých účastníků. Prvním řečníkem je zpravodaj pro hospodářskou soutěž pan Tibor Zany. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Za prvé musím říci, proč a jak vítám tuto iniciativu, protože to je jedinečné fórum na evropské úrovni, kde se ukazuje, jak řešit moderní principy hospodářské soutěže. Ale ve skutečnosti tentokrát bych chtěl zmínit eh, tři případy, kterým jsme, na které jsme narazili. A konkrétně v případě Maďarska. První případ, který chci zmínit, je případ eh, státního zásahu, kde v oblasti výstavby železnic. Devět podniků se ocitlo v situaci vytváření kartelu a ten podnik, který na to upozornil, nejen dostal, tedy se dostal schovývalosti a všechny budoucí smlouvy o výstavbě. A ve skutečnosti to byla firma patřící ministru zahraničí Maďarské republiky. Ehm, myslím, že potřebujeme jasná pravidla o transparentnosti. Ehm, další maďarský případ, kdy se vyloučí hospodářská soutěž, jak se stalo v případě sázek a loterií, kde byly staženy všechny licence byly staženy do jedné skupiny a uděleny do rukou nejlepšího přítele premiéra Maďarska. A v tom prvním případě chci e, vlastně upozornit na jednotné tendry, kde je pouze jedna, kde je jeden e, uchazeč o veřejnou zakázku. A musí dojít k mnohem e, přísnějším pravidlům o transparentnosti na evropské úrovni, pokud to bude třeba taky s pomocí e, směrnice Evropské unie. A jsem také velký zastánce e, právního řešení, které musí být e, jednotné na úrovni Evropské unie a musí mít tedy e, jednotný statut kde to bude mít větší právní moc než vnitrostátní rozhodnutí. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem Andreas Schwab. Děkuji, pane předsedo. Já chci předložit čtyři otázky a nejsem si úplně jist, na koho se obracejí. Děkuji za skvělé prezentace a kdokoliv bude mít pocit, že se o to týká, tak rád budu za odpověď. První otázka. To bylo již řečeno při minulém panelu. Myslím, že je evidentní a důležité, abychom se snažili o větší harmonizaci v kontextu sankcí a schovývavosti. A ta, tato pravidla se obracejí na členské státy a orgány hospodářské soutěže a měly by také zahrnout Evropskou komisi, protože nakonec jsme všichni vázáni stejnými pravidly a to platí i pro Evropskou komisi, která by měla uplatňovat tato pravidla. Druhá otázka, a to souvisí s tou poslední prezentací pana van Gervena. Když eh, chceme vytvořit správnou motivaci pro firmu, která se uchází o svoji vavost, já jsem měl tu čest být zpravodajem Evropského parlamentu před dvěma, třemi lety. My jsme zavedli eh, článek, který nabízí společném dobrovolný systém kompenzace, který zajistí, že všichni, kteří eh, byli poškozeni, by to měli dostat. Ale pokud eh, se do toho ten, ta společnost pustí, neměli bychom zvažovat také uznání, které se týká nejen dalších trestů případných Evropskou komisí, ale také v oblasti daňové, kde by to bylo spočteno a zváženo. A tím se dostávám eh, k dalšímu bodu, což je čistě právní aspekt. Chceme posílit eh, fungování eh, národních orgánů hospodářské soutěže chceme harmonizovat, ale měli bychom se také zabývat tím, jak v oblasti justice se zabývat tím, jak eh, orgány hospodářské soutěže obhajují obhajují eh, ty programy schovivosti a neměli bychom tedy vytvořit jednotný systém právě v té oblasti schovinovosti, který by zajistil nezávislost, aby, ty soudy, aby, aby tady tyto orgány hospodářské soutěže mohly obhajovat eh, programy schovivosti u soudu. Děkuji. A nyní dám slovo Sylvie Gulár. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste zde. Já jsem měla eh, dvě otázky. První, velmi nám záleží na politice hospodářské soutěže a to tomu, že sankce a jejich uplatnění by mělo být jednotné. Nicméně v posledních letech vznikla bankovní unie, která se týká pouze zemí eurozóny a to má velmi specifické dopady v oblasti hospodářské soutěže. Jak se díváte na tento aspekt, který je specifický. A jak zajistit jednotnost trhu, který se netýká všech? A nyní na to půjdu přímo, položím otázku, kterou nikdo nechce položit. Co, co nastane po Brexitu? Eh, rozumíme si v tom, že buď je někdo uvnitř nebo vně a i když chápeme aspirace britského lidu, měli bychom možná více zasávat Brusel a abychom se méně báli pravdy. To je, je to rozhodnutí, které bude mít dopad a které nemůže nemít žádné dopady v oblasti hospodářské soutěže a dokonce i na vnitřním trhu finančních služeb. Děkuji. Děkuji. Paloma López Permecho. Dobrý den, děkuji pane předsedo. Já si myslím, že diskuze o relativní efektivity sankčních systémů Eh, za, pro ty, kteří se účastnili kartelu a eh, to znamená um, osvobození těch, kteří to nahlásili, to je zajímavé. Samozřejmě, ale to má své limity. První otázka tedy je, zdali tato diskuze je nezávislá na úrovni sankcí. Mně se zdá, že bez sankcí, vysokých sankcí, Eh, případě zneužívání je málo pobídek pro to, abychom mohli eh, bránit oligopoliu, oligopolům. A eh, samozřejmě často i ten, ty programy odpouštění mohou být kontraproduktivní. Třeba pokuty ve Španělsku, to je 10% maximálně z, tur, z obratu. A z judikatury vyplývá, že v řadě případů se dokonce i snižují ty sankce. Tady jde o velice nízké částky, které nelze považovat ani za odrazující, ani za úměrné. Já se ptám, myslíte si, že tento trend je obecný a jak to vyřešit? Já tady nemluvím tolik o harmonizaci, ale na evropské úrovni pokuty, my jsme to viděli třeba v případech eh, daňových úniků, které se prošestřovaly nedávno, tak eh, ty v podstatě se ukládali pouze eh, málo národním společnostem, ale jaký by měl být limit eh, skutečně, aby to bylo prospěšné pro veřejný zájem a společnost, abychom skutečně takto se postavili oligopolům. Moje druhá otázka se týká faktu, eh, opět sankce. Sankce a konkurenceschopný trh je jisté, že řada zneužívání e, a, a e, řada případů monopolu, tak často to je na trzích, které ze své povahy by měly být regulovány, kdežto tam, kde tedy stát, ale mít se méně teď spíš chrání zájmy velkých monopolů, podniků, například energetika, elektřina ve Španělsku. Všichni vědí, a i komise to také ví, protože to vyšetřovala, že platby za kapacitu, to znamená, že jsou to neuměrné zisky těchto podniků. A to platí, za to platí průmysl a rodiny, domácnosti. My jsme to viděli přímo, jaký to má dopad. A další tarify, jako třeba moratorium na e, jádro nebo e, třeba amortizace těch e, vodních elektráren, tak často tedy jaksi Eh, to vůbec nezaplatí eh, ten jejich provoz. A já Nemyslíte si, že posílení sankčních systémů by mělo vzít do úvahy integrovaným způsobem i posílení pravomocí vyšetřovat, prošetřovat, a to by měly mít tyto orgány? A zároveň je třeba zlepšit transparentnost těchto provozovatelů v sektorech, jako například veřejné služby, eh, elektřina nebo banky. A závěrem, Opět transparentnost, účetní transparentnost. Mám za to, že informace týkající se cen a zisku ve finále to je základní ukazatel pro to, abychom mohli eh, trestat monopolní eh, jednání. Já se ptám, zdali vy to podpoříte, tak jak chtěl náš parlament v evropském rámci, zdali podpoříte to, aby se posílili kompetence národních orgánů, které by dohlížely nad cenami, třeba v zemědělství, tak aby mohly ukládat sankce, které budou ostrašující v případě zneužití postavení a kartelu. Děkuji. Marcia Ortez. Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Maria Ortiz, já hovořím za příslušný orgán ze Španělska a za prvé chci poděkovat Evropské komisi a Evropském parlamentu za tuto iniciativu, což je velice vhodné teď v tomto okamžiku od přijetí eh, nařízení v roce 2003, tak příslušné národní orgány Evropská komise začaly spolupracovat úzkým způsobem a hm, historie spolupráce mezi národními orgány Evropské eh, komisi byla historie velice úspěšná, pozitivní, pozitivní výsledky jsme eh, měli. Přesně i eh, v případě aplikace těch eh, programů odpouštění sankcí, i když tady jsou určité limitace. Teď je otázka, zdali jsme vůbec schopni zrušit tyto limitace, to znamená mít určitý společný základ naší činnosti, protože potom budeme efektivnější i v zájmu právní jistoty. Já bych chtěla v souvislosti s těmito leniency programy, chtěla bych zdůraznit význam, který má politika ukládání sankcí eh, eh, proto, aby tyto programy odpouštění sankcí byly skutečně efektivní. Tady, za, tady spolupráce je nejzásadnější, protože to je v podstatě dobrý nástroj, který mají úřady v boji proti kartelům. A teď je ta politika sankcí. To je důležité, abychom, ale zde musíme nalézt eh, rovnováhu mezi tím, co je proporční a tím, co je dostatečně odstrašující. Tato rovnováha by měla pracovat podle společných norem eh, v Evropské unii na vnitřním trhu, pokud chceme skutečně, reálně, aby existovaly rovné podmínky eh, i v těchto programech odpouštění sankcí, které se musí aplikovat ekvivalentním způsobem na celém vnitřním trhu. Já třeba bych ráda věděla, zdali panelisté by mohli eh, mm, zmínit, eh, mm, jaký by měl být ten společný eh, společný jmenovatel v případě sankcí a jakou metodikou vypočítávat tyto sankce tak, aby byly adekvátní i proto, aby existoval level playing field, rovné podmínky na trhu. Děkuji. Brian Hayes. Eh, děkuji, pane předsedo. Chci také přivítat skutečnost, že se koná toto velmi důležité veřejné slyšení dnes a děkuji všem účastníkům. A velmi mě zaujaly poznámky, které zde zazněly, tedy hlavně dvě. Úspěch Evropy a zejména úspěch malých otevřených ekonomik v mé zemi, jak zde zaznělo, má klíčový význam, pokud jde o politiku hospodářské soutěže a skutečné potřeby zajistit, že i místní režimy vynucování, které jsou vnímány jako takové, budou aplikovány v jednotlivých členských státech. A druhá poznámka, jak už také zaznělo, práce sítě při vytváření kapacit, při poučování se ze zkušeností různých orgánů hospodářské soutěže v jednotlivých členských státech má klíčový význam. Proto se mi líbí myšlenka, že do budoucnosti bychom mohli zvážit potenciál těch případů, kde zvítězil jeden či druhý orgán hospodářské soutěže, abychom zefektivnili tuto práci. A to potom bude mít také dopad na výsledky. Pokud jde o Irsko, předsedkyně příslušné komise hovořila o sankcích, které jsou uplatňovány. A pokud je o velmi významné případy, e, úřad podnikl kroky a myslím, že zmínila, že ve všech případech ta rozhodnutí byla podmínečná. Mohla by to vysvětlit, protože je třeba, aby existovala rovnováha mezi jednou úrovní, tedy zvolení e, případů, které vyšlo velmi silný signál, kdy neoprávněné dominantní postavení bude spochybněno a nesprávné chování se mění sankcemi. A otázkou je, zda ty sankce, které existují, zda jsou vhodné a dostatečné a dostanou tedy e, vlastně příslušné osoby do vězení a zazní potom to sdělení, které je potřeba a nehledě na to bych chtěl zde veřejně říci, že si velmi vážím irského orgánu hospodářské soutěže i dalších a myslím, že bychom měli v budoucnosti koordinovaně spolupracovat v celé Evropské unii, abychom zajistili, že toto dominantní postavení některých společností je zveřejněno a odsouzeno. Děkuji mnohokrát pan Flanagan. Děkuji. To bylo velmi zajímavé. Mám otázku na Zolde Gargence. Bylo řečeno, že politika soutěže v Irsku je ještě důležitější. Souhlasím, je to jisté. Také jste řekli, že Irsko má v minulosti tedy mnoho případů důrazných sankcí vůči kartelům a zmínili jste těch 33 případů. E, to jsou případy, které sahají až do roku 2008 a 2006. A v případě ropných společností ty dostali 7,5 tisíce euro v roce 2006. Je třeba dospět k závěru, že ve skutečnosti ten kartel jim určitě přinesl více než pokuta 7,5 tisíce, takže kde je to morální riziko? Stálo to pro ně za to. A to znamená, že ostatní podniky budou postupovat ceně. Případ Citroen 22 eh, tisíc euro a žádný trest odnětí svobody. Prodáte spoustu citronů v Irsku a docílíte zisku. Takže i v případě citronů z podnikatelského hlediska to určitě stálo za to. Takže pro boha, jak eh, můžeme tvrdit, že máme tvrdé tresty v oblasti kartelu? Máte, jste ve funkci od roku 2011. Ke kterému stíhání došlo? Slyším o těch 33 případech, ale jsou to historické případy. Tedy kde je ten ostrašující efekt? Paní Fernandez zmínila eh, velmi zajímavý případ. Co si o tom myslíte jako eventualitu? trestně právní eh, eh, řešení protahuje případy a není vhodné pro některé velké případy. A eh, právní řešení je vhodnější, ale je třeba s tím něco udělat. A také si myslím, že zajímavé, že Brian Hayes klade otázku, zda jsou sankce vhodné. Pan poslanec Hayes by si měl přečíst z vyhlášení vlast, člena vlastní strany Fila Hogana, který promluvil v roce 2005 v irském parlamentu, kde jasně řekl, že je třeba to dokončit, nebo to bude vtip a nic se nestalo od té doby. Takže co si o tom myslíte? Irsko nemá minulost důrazných trestů proti kartelům. Je to vtip. Tato, tato země skutečně dělá přesný opak místo ukládání přísných trestů. Děkuji. Děkuji za... Děkuji a ptám, ještě se obracím na plénum. Zde ještě někteří účastníci chtějí slovo, nebo třeba členové prvního panelu by také rádi přispěli k diskuzi. Ne? Dobře, takže tímto mohu dát slovo Evě Edwardson. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, taková úvaha je zajímavé. Země, které mají buď ten soudní nebo e, správní model, e, tedy které mají ty soudní model, to jsou takové malé ekonomiky, Finsko, třeba Irsko také. A ještě na pana Švába bych, pokud jsem si dobře vyložila otázku, bych řekla toto. Myslím si, že je zajímavé, diskutovat. Samozřejmě můžete mít e, harmonizované rozhodovací pravomoce, ale otázka je přesně, zdali e, tyto rozhodovací pravomoce, zdali mají být úplně stejné, jako má dnes komise. Já si myslím, já vím, že podniky eh, musí spolupracovat s komisí, je to povinné, my ale takovou legislativu nemáme ve Švédsku. Je to otázka, kterou si musíme vyjasnit. A také eh, paní, na paní López otázka, pokud jsem ji pochopila, zdali ty sankce nejsou příliš nízké. Ano, musíte zharmonizovat způsob, jak ukládáte sankce. Nebo, ale já jsem soudce, takže samozřejmě nemůžete donutit soudy, aby rozhodovali všechny stejné. Stejně, to je otázka proporcionality. A um, třeba v různých zemích to vidí různě. Dobře, tím skončím. Děkuji. Naši kolega. Já bych se chtěl vyjádřit ke třem tématům, která zde vzešla, která se týkají koordinace, odpouštění sankcí a sankcí. Ehm, pokud je o koordinaci, o tom jsem mluvil v úvodu, co by se líbilo podnikatelům, biznismenům, je, aby ta evropská síť se stala skutečným základem pro eh, koordinaci a pro takovou konsistentnost, která by se zavedla ehm, mezi rozhodováním národních orgánů, proto je důležitý tento strukturovaný dialog v rámci sítě a i s podnikateli a to určitě bude mít své výhody, i když hovoříme o e, odpouštění sankcí, o procesních pravidlech. Je třeba do toho více zapojovat i spotřebitele a podniky. To a je třeba, aby úřady eh, znaly realitu podnikatelskou, realitu podnikatelské prostředí v jiných státech. A kotá se pana Švarce, zdali komise by měla být to součástí. Jak jsem řekl, od samého počátku my hm, se zabýváme a respektujeme eh, guidelines komise, hm, to je pro nás dobré východisko a myslím si, že právě všichni bychom měli jak si se držet stejných doporučení. Ty leniency programy, programy odpouštění sankcí, e, kolem toho se točí taková etická debata. Zdali e, ti, kteří e, porušili právo, že by měli uniknout trestu. No, tady je třeba k tomu přistupovat pragmaticky. Podle nás ano, to je velice silný nástroj boje proti kartelům, pokud tady je volba, tedy eh, neodhalovat kartery, anebo dávat imunitu, tak my si myslím, že ta imunita je lepší řešení, když se odhalují kartery díky některým firmám. Buďme pragmatičtí. Také se i zde hovořilo o tom, zda ten systém by neměl být tak nastaven, aby by, zdali by ta koordinace neměla vést k takovému one-stop shop. Ano, eh, to je důležité pro ty firmy, aby byly tedy motivovány k tomu, aby nahlašovaly ty případy, aby měli to jedno místo, kam se obrátit a aby za to dostali imunitu. A třetí téma. Sankce. Zdali ty sankce jsou dostatečně vysoké nebo nejsou vysoké dostatečně. Já si myslím, že sankce ukládané Evropskou komisí jsou velice vysoké a mm, to čteme i v tisku, takže je to odstrašující. Já asi těžko se mohu vyjadřovat k sankcím v jednotlivých státech, ale podle nás by měly být dostatečně vysoké, aby byly odstrašující. Avšak zároveň mm, ten odstrašující efekt, ten nevyplývá pouze z výšky sankce, ale také i z toho, že ty firmy pochopí, že je zde riziko, že ta porušování se budou mm, zjišťovat, odhalovat. A e, samozřejmě Mm, ale kdyby eh, se šlo cestou trestního práva, tak to by znamenalo eh, větší zdroje, eh, bylo by to těžkopádnější, tu již asi méně případů by bylo odhalováno. Děkuji. A paní Gerven, děkuji. To, co jsme slyšeli, bylo velice zajímavé a pledovalo to ve prospěch harmonizace, ať to bude harmonizace typu soft jenom, Určitě jsou zde určité věci, jako povaha mm, systému justice, kde ta soft harmonizace nevede příliš daleko. V Jirsku my máme systém trestního práva, my nemáme ty programy odpouštění sankcí, protože to nemůžeme eh, na, říct, hm, jak si nařídit soudcům, eh, aby odpouštěli sankce, to je hm, věc soudní úvahy všechno, protože u nás to prověřuje, pro, u nás eh, kauzy vyšetřuje prokurátor, který hm, tedy to kauzu předloží soudu a potom je to na soudu, aby rozhodl možná ta úroveň sankcí se může zdát být nízká, ale eh, u nás eh, to je věc soudu, soudního systému a i eh, ten, kdo nezaplatí tu sankci, tak třeba mu hrozí mm, trest pohrdání soudem a trest odnětí svobody. Mm, ty trestně právní sankce jsou vhodné pro některé typy chování, ano, ale je důležité, abychom měli celou škálu sankcí, které budou efektivní a budou, trest, budou efektivně trestat tuto trestnou činnost. Děkuji. Pan Marcen, děkuji. Jenom dvě, tři poznámky. Když já jsem byl součástí orgánu pro eh, fair trading a eh, kdy jsme radili eh, novému orgánu pro hospodářskou soutěž, tak v praxi jsem zjistil, že to funguje velice dobře. Ty národní orgány nepůsobí v nějakém politickém vaku eh, většinou. Mm, tedy eh, mezi nimi existuje dobrá komunikace a taky to pomáhá mm, tomu a e, některá to nebrání tedy rozhodování těchto úřadů a tomu, jak si stanovují prioritu případu. E, samozřejmě záleží na daném trhu a e, proto je třeba vždycky ten test, jak je to relevantní pro trh, market reference test. A vždycky se musí přece vycházet z analýz faktů a důkazů. A alternativou mohou být eh, politické intervence, ale většinou ty politické intervence nevychází z důkazu, z faktu. A proto já jsem tolik pro transparentnost a proto jsem říkal, že komunikace je zásadní. A mm, teď eh, mm, ty sumární aplikace, my mm, si nemyslíme, že to je problém. A, no, takže skutečně, když se podíváme na návrhy do budoucna, a jak tedy lépe investovat naše stroje, eh, tak eh, konkrétní návrhy, jak zlepšit eh, koordinaci, dialog, spolupráci a to vyplývá i z těch veřejných konzultací a možná díky tomu budeme schopni reagovat na konkrétní Eh, body a aspekty, včetně toho eh, programu eh, odpouštění sankcí, k čemuž já jsem dost kritický. Potom sankce, maximum, maximální limity. Vy jste slyšeli můj názor, mm, jak je to má být s odpovědností třeba mateřských společností. Je třeba i vždycky Eh, zjistit odpovědnost všech těch firm, které jsou propojeny a eh, těm uložit eh, tedy ty otrašující sankce a tyto pokuty, ty sankce také musí zohledit samozřejmě ty všechny okolnosti, za jakých došlo k tomu propojení těch firm. Potom potom já jsem eh, Brit, já už jsem eh, přišel od britský akcent před pár deseti lety, takže eh, asi jste to pochopili a já jako ani mm, jaksi oficiálně nemohu se vyjádřit ke komunikaci, ale my budeme se snažit o lepší komunikaci s našimi mezinárodními kolegy a já jsem se vždycky o to zasazoval. Děkuji. Pan Pan Gerven. Velice stručně, tři stručné poznámky. Teď k otázce, kterou položil pan Šváb. Zdali, když se podíváme na ty, eh, na tu směrnici a dobrovolné kompenzace. Zdali by to mělo být součástí těch programů odpouštění sankcí. Já myslím, že je lepší to oddělit, eh, protože ty nástroje odpouštění sankcí, linienci, ty by měly být velice přímočaré, jasně se aplikovat by měly. A mm, potom, když zavádíme takové věci jako kompenzace, zda byla dostatečná nebo ne, takže toto v zásadě by asi nebylo dobré. A druhý bod, mm, ten již jsme také tady slyšeli, jeden z členů se řekl, mm, úroveň pokud že se zdá být relativně nízká a zde se hovořilo o tom, o, o spolupráci, která není dosačující, je třeba tedy eh, dávat pobídky mm, těm subjektům, aby spolupracovali a mm, mm, nesmíme někdy zapomínat na to, že nyní v případě kartelů, že tady i existuje hodně soukromoprávních sporů, které probíhají. To je teď trend, dříve to neexistovalo. A mm, samozřejmě toto je důle, eh, to, často jsou také důležité tresty pro podniky. Měli bychom mít ten systém One Stop Shop pro tyto programy leniency nebo další harmonizaci. Já mm, Mm, si myslím, že co je důležité, je mm, ty programy odpouštění sankcí, ty leniency programy, tam to je systém zdravý, ten může fungovat a je důležité, ale aby se řádně implementoval a způsobem harmonizovaným, systematickým, konsistentním všemi eh, národními orgány, úřady. To je priorita mít tedy právně závaznou harmonizaci eh, těchto programů, eh, odpouštění sankcí, linienci programů. Samozřejmě to se ještě zlepšit, eh, to znamená rozšířit ochranu na soukromé osoby. A právně závazná harmonizace znamená, že se i zavede Mm, ten prvek společného výkladu eh, pravidel, eh, který bude podávat Evropský soudní dvůr, což je důležité potom pro fungování systému. Děkuji. A velice rychle ještě pan Dobráno chce zareagovat. Ano, mám jenom pár komentářů týkající se koordinace. Jak jsem řekl na úvod, tak orgány pro hospodářskou soutěž se liší, se různí, takže chápu, že některé z nich třeba nevidí potřebu koordinovat se. Ale problém je, pokud ta koordinace proběhne neformálně nebo bez konkrétních nástrojů, tak eh, komunita biznesu neuvidí výsledky. A opět, problém nemusí být i u orgánů jako na orgánu pro hospodářskou soutěž, ale třeba v mladších členských státech, kde ta úroveň není tak vysoká. Takže já si myslím, že ECN, tato síť, by mohla mít i roli posilující mechanismu koordinace. A druhá věc, co jsem chtěl říct, co říkali ostatní panelisté ohledně propojení mezi schovývavostí a kompenzacemi, tak tam ty reference k nedávé směrnici o škodách, jak se tady zmínilo, tam jsou ustanovení o podpoře alternativního řešení sporů. A jsou tam také opatření, která mají zajistit, že ty složky o milosti firmám, o schovývavosti firmám budou chráněné. Takže nástrojů máme hodně, ale chceme-li zajistit, že ta schovývavost bude fungovat dobře, musíme jasně říci, že ta firma o to musí požádat a musí spolupracovat s úřady. A e, nesmíme zapomínat, že ani ve firmách nejsou všichni právníci a vlastně to rozhodnutí ani nemusí být i v rukou právníku, takže vy jako právní poradce musíte jít z právní radě a můžete, musíte jim říct, máme dvě možnosti, buď neřekneme nic a e, riskujeme, no anebo můžeme e, požádat o schovývavost. No a otázka logicky bude, co se stane, když požádáme o schovývavost. No, řeknete, ano, dostaneme imunitu a to bude všechno, pokud budeme první. No, to začíná. To, to záleží na tom, když eh, o to požádáme tomu správnému orgánu, budeme spolupracovat, eh, poskytneme kompenzace a tak dále. A tím je to rozhodnutí daleko složitější. Chceme-li prosazovat systém, který se bude využívat, musíme být explicitní. Dobře, děkuji vám. Takže to byl druhý panel, opět velice zajímavý. A teď bych dal slovo Johannesi Leitenbergerovi, eh, aby eh, přednesl svůj závěr. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, rád bych poděkoval výboru Ekon, jeho předsedovi, členům a sekretariátu za uspořádání tohoto slyšení společně s námi. A rád bych poděkoval vám všem, že jste z dnešního dopoledne udělali tak živou a užitečnou debatu. Je to pro nás pobídka pro další práci v komisi. Je dobré, že parlament, eh, orgány z členských států, občanská společnost a všichni ostatní se zajímají o vynucování hospodářské soutěže v Evropské unii. Já si myslím, že pakliže bylo potřeba dokázat, že národní orgány pro hospodářskou soutěž hrají důležitou roli v hospodářské soutěži v EU, tak to bylo dnes dokázáno, protože jejich role je zásadní pro to, aby jednotný trh byl spravedlivý, fungoval hladce a byl výhodný pro firmy i pro spotřebitele napříč EU. To si myslím, že jsme zde dnes dokázali. Prosazování eh, těchto otázek na národní úrovni zajistí, že spotřebitelé budou mít kvalitní zboží za eh, nižší cenu. Zajistí to také lepší fungování vnitřního trhu, což eh, naopak posílí růst, inovace a tvorbu pracovních míst napříč EU. A tím pádem já si myslím, že snaha po posílení pravomocí Národních orgánů pro hospodářskou soutěž a jejich vybavení prostředky a nástroji bylo tady velmi explicitně vyjádřeno. Naši panelisté, kterým bych chtěl ještě jednou poděkovat z celého srdce, nám přednesli celou řadu důležitých otázek a potvrdili nutnost jednat. Samozřejmě neexistuje eh, žádný standardní model vynucování práva. Tady nejde o to, že by se nějaký model na evropské úrovni skopíroval na národní úroveň. Jde o to, aby ta evropská úroveň dodala té národní úrovni jaksi větší váhu. Zaznělo zde, že nezávislost je předpoklad pro efektivnější národní konkurenci, pro efektivnější národní zprávu hospodářské soutěže. Rozhodování musí být nestrané, bez tlaku, bez interferencí. A posouzeno bylo několik možných přístupů k nezávislosti. Je jasné, že národní agentury potřebují větší pravomoci a dodatečné prostředky, aby mohly detekovat a řešit porušení hospodářské soutěže. A opět padlo několik návrhů. Například přizpůsobení vyšetřovacích nástrojů tomu, jak lze skrývat důkazní materiál, což je v digitálním věku zvláštní výzva. Hodně se hovořilo o sankcích a jejich vhodnosti na úrovni členských států, zavedení širokého spektra sankcí, například nespoléhání se pouze na trestně právní sankce. A kromě toho byla zdůrazněna důležitost programu schovývavosti a to zejména v souvislosti s firmami v kartelech. Ty firmy potřebují právní jistotu a předvídatelnost pakliže je chceme podpořit k tomu, aby za námi přišli a informovali nás. Bylo eh, konstatováno, že tato síť umožnila firmám vyšší míru jistoty, ale že se zle, lze ještě zlepšit v této oblasti. Zmíněno byla i celá řada dalších témat. Například zde zaznělo od některých lidí, že synergie mezi národními orgány hospodářské soutěže a jinými regulátory, zejména v oblasti ochrany spotřebitelů, by se dala prohloubit. A že by eh, bylo možné přisoudit těmto orgánům větší roli. To je jiný systém. Nicméně i zde je potřeba zavést rovnější podmínky napříč EU a orgány pro hospodářskou soutěž zde mohou hrát důležitou roli. Když dovolíte, velice stručně k bankovní unii. Anti, eh, antikartelová, antitrustová eh, kontrola a kontrola fúzí samozřejmě stále platí. Pakliže hovoříme o eh, subvencích, kde existují separátní zvláštní pravidla, tam legislátoři velice pečlivě definují roli komise obecně a zejména DG Competition, tak, aby se zajistila konzistentnost co se týká tedy narušení hospodářské soutěže na širším jednotném trhu. Nakonec bych rád řekl, že, jak řekla komisařka Vestager, zde je potřeba lepších procedurálních záruk na národní úrovni. Dovolte mi také stručně e, říci pár slov těm, kteří se ptali na to, zda by komise měla přeskoumat svou činnost. Já vás mohu ujistit, že to probíhá neustále. A je to v podstatě pokračující proces od doby, kdy jsem já začínal v komisi před více než 15 lety. Kromě uh, ustanovení samotné SFEU jsme nenechali kámen na kameni a všechno jsme řešili dva až třikrát. V tuto chvíli proto diskutujeme o tom, jak lépe vybavit národní orgány pro hospodářskou soutěž nástroje, ale to neznamená, že naše vlastní touha po excelenci eh, by jaksi byla u konce. Specifické téma, které mušelíme dnes, je potřeba zajistit, aby naše složky pro vymáhání práva byly vybaveny takovými nástroji, jaké má už dnes k dispozici komise. Takže je toto debata o tom, aby národní orgány pro hospodářskou soutěž dělali více, jde o to, aby se zlepšil celkový evropský systém. Já si myslím, že dnešní diskuse ukázala, že obojí jde ruku v ruce, protože ten systém je odvislý od všech jeho součástí, které musí dobře pracovat. Eh, komise bere na vědomí všechny názory, které zde dnes byly vyjádřeny. A bude hodnotit možnosti dalších kroků. Na základě zpětné vazby, kterou máme od vás a od dalších zúčastněných stran, komise určí, jaký druh akcí by byl nejvhodnější pro řešení těch problémů, které identifikujeme. Jak nám komisařka řekla dnes, evropská legislativní aktivita je rozhodně možná, ale je potřeba ji řádně opodstatnit a myslím si, že k tomuto opodstatnění jsme dnes přispěli. Ještě jednou vám všem děkuji za to, že jste přispěli do této debaty. Pane předsedo, díky, že jste nás zde přijal. Děkuji vám. Eh, zástupci komise, souhlasím s vámi, že dnešek byl velice důležitý den pro hodnocení toho, zda existují podmínky nebo je nutné provádět další kroky na legislativní úrovni, tak abychom eh, zvýšili efektivitu našeho systému pro ochranu hospodářské soutěže. Já si myslím, že by se dalo říct, že panuje široký konsenzus k tomu, že zde jsou marginální změny, byť tedy ten systém decentralizované částečné autorizace funguje dobře, nicméně máme zde prostor pro zlepšení, tak abychom zajistili jaksi uniformnější vynucování našich společných pravidel. Jde zejména o otázku toho ústavního statutu našich orgánů pro ochranu hospodářské soutěže. Jedná se o výlučné kompetence podle Eh, pravidel fungování EU, protože je to zásadní pro fungování vnitřního trhu. A zároveň máme různící se decentralizovaný, kombinovaný systém implementace těchto pravidel. Takže to je takový jedinečný případ, pak když to porovnáme třeba s jinými případy kompetencí, například monetární politikou nebo já nevím, bankovní unie, kde jsme stále jednotnější co do mechanismu vynucování práva. Takže něco takového bude rozhodně zapotřebí. A já si myslím, že nějaký ten impuls k posunutí se do třetí fáze centralizovaného vynucování, což by tedy neznamenalo, že bychom se vrátili se vším do centra, to ne. Ale museli bychom eh, lépe definovat, jak vybavit ten systém jako celek, tak, aby mohl fungovat konzistentněji, uniformněji. Tím, že by se zohlednila proporcionalita a specifičnost konkrétních členských států. A to je samozřejmě výzva. Aristoteles říkával, že rovnost znamená aplikovat schodná řešení. Ale musíme zohlednit, že chceme-li dosáhnout stejných výsledků, tak musíme zvážit i to, že ve stejném kontextu nemusí vždy platit stejné řešení. Takže jak zajistit rovné podmínky v situaci, kdy vlastně nemáme evropskou zprávu věcí veřejných, spíše máme administrativní kapacitu, na které musíme stavět v členských státech v oblasti hospodářské soutěže. A to je velká výzva A proto musíme zohlednit i rozlišné, eh, odlišné názory na to, co to je lepší koordinace, co by to bylo další harmonizace, jak by to vypadalo. A to je, myslím, začátek velice důležité debaty. Přičemž parlament je připraven v této debatě spolupracovat a doufáme, že budeme jako kolegislátoři do takovéhoto řešení plně angažováni, do takového řešení, které by z našich eh, mechanismů pro hospodářskou soutěž učinil něco ještě efektivnějšího, co se týká ochrany spotřebitele a co se týká toho, že by to byl nástroj pro další rozvoj, další pobídky, další inovaci, další zvyšování produktivity našeho tržního systému. Samozřejmě bankovní unie to je něco trošku jiného a e, rozhodně bychom měli zájem s vámi diskutovat i na toto téma tedy na téma toho, jakým způsobem bychom mohli, dejme tomu, aktualizovat nebo posílit náš legislativní rámec v dané oblasti. Ovšem to bude k diskuzi dá do budoucna a jistě k té debatě dříve či později dojde. Ale vrátím-li se k tématu dnešního slyšení, myslím si, že jsme učinili důležitý krok vpřed. Myslím si, že parlament chce lepší harmonizaci, lepší nástroje pro vynucování práv pro orgány pro hospodářskou soutěž. A myslím si, že po této důležité výměně názoru je jejich posílení ještě důležitější. Děkuji ještě jednou všem účastníkům, všem řečníkům, děkuji komisi. Mám zde ještě eh, jedno technické oznámení, protože eh, v souladu s bezpečnostními opatřeními zástupci orgánů pro eh, hospodářskou soutěž a všichni ostatní hosté jsou žádáni, aby opustili budovu Jan východem na nultém podlaží této budovy. Děkuji vám ještě jednou a tímto končím naše slyšení.